Euh, Milé kolegyně, milí kolegové, doufám, že eh, že jste se občerstvili a odpočinuli si, načerpali sil a že můžeme zahájit eh, druhou část eh, našeho zasedání týkající se setkávání a Evropského parlamentu. Tentokrát je to téma zaměstnanosti, především zaměstnanosti mladých. Vím, že se o to zajímal i senátor z Francie a budeme hovořit tedy společně jak se senátory, tak s poslanci o dvou hlavních tématech. První se týká tedy zaměstnanosti mládeže. Tím se budeme zabývat do pěti hodin a od páté hodiny se budeme zabývat sociálním dopadem programů hospodářského přizpůsobení ve členských státech, které se potýkají s finančními potížemi. Hodně se diskutuje o těchto tématech. E, diskutuje se o dopadu, e, efekt, dopadu multiplikátorů. A vzniklo hodně textů o těchto tématech zde v Evropském parlamentu se budeme zabývat tím, jak nebo do jaké míry toto může mít dopad na směr, který byl vytyčen pro každý členský stát. A jedná se o to, jak také Evropská rada na jaře bude zvažovat další tedy eh, směřování, eh, tak jak bylo nastaveno pro jednotlivé eh, státy, jak jaká ta stávající situace má dopady jak na zaměstnanost, zejména zaměstnanost mládeže, a nebo na ty programy eh, přizpůsobení u členských států. Na úvod eh, bych ráda uvedla trochu eh, náš kontext, ve kterém se koná dnešní zasedání. Jak víte, Víte, že usilujeme o zlepšení eh, koordinace hospodářské politiky. A již třetí rok eh, se věnujeme eh, aktivitám souvisejícím s evropským semestrem. To znamená, že máme jakýsi dokument o hlavním směřování. To je dokument, který je zprávou výroční o růstu. 14. března se bude konat zasedání eh, na eh, rady, na kterém každé členské státy přinesou tedy své příspěvky k tomuto hlavnímu směřování EU, což se přetaví do zodpovědnosti členských států a hlavních dvou dokumentů. To jsou národní programy reformy, což je spíše otázka strukturálních reform a programů stability a konvergence eh, který je zaměřen tedy na dosažení stability a růstu. Potřebujeme tedy, aby každá úroveň eh, demokratické legitimnosti uvažovala o tom, co je na jedné straně iniciováno komisí a na druhé jednotlivými národními vládami. A já jsem přesvědčena, že to, co jsme prodiskutovali, hodně se také hovořilo o článku 13, eh, rozpočtové smlouvy. Takže na úrovni této legitimity v určitou chvíli se máme setkávat proto, aby každý z nás eh, prováděl, realizoval svou úroveň demokratické kontroly a legitimnosti a aby Eh, aby, aby se tyto jednotlivé dimenze legitimnosti a zodpovědnosti setkávaly a, in, a vedly interakci. Jedná se tedy o sociální eh, integraci, o boj proti eh, vyloučení a musíme jednat opravdu rozhodně, protože v legislativě nebo v politických směrech v této oblasti jsou jasně patrné kompetence členských států a v rozpočtových směrech a ve směrech hlavních politik, ekonomických politik, to také má být vepsáno. Proto si myslíme, že je zapotřebí posilovat kapacity těch, kdo usilují o to, aby tyto sociální aspekty byly součástí politik, ať už to na úrovni Evropské komise, jak to je pan komisař Ren nebo Andor, kteří zde hovořili dnes dopoledne. V Evropském parlamentu se jedná o vyváženost mezi e, výborem pro ekonomické záležitosti a pro e, zaměstnanost a sociální záležitosti. Každý parlament také má své výbory, které jsou kompetentní v těchto oblastech. Pak je to také eh, ECOFIN, který se zabývá tímto tématem, a Rada EPSCO, která se sejde 7. 8. února, aby hovořila také o záruce mládeži, což je téma, o kterém budeme hovořit v naší práci. Jedná se tedy také o vyváženost eh, působení těchto dvou zasedání rady těchto dvou uvedených formátech. Mohu prosím požádat všechny e, osoby, které jsou e, v zadní části místnosti, aby buď přestali hovořit, a nebo aby opustili místnost. Děkuji. Jedná se také o otázku e, trhu práce a směřování malých ekonomik. Na národní úrovni myslím, že cítíte to tež, co my vnímáme na evropské úrovni, neboli ty otázky, kterými se musíme zabývat, stále více jsou zaměřené na otázku zaměstnanosti nebo vyloučenosti a e, schopnosti sociálních politik, jak zasáhnout v takovéto situaci. Takže to jsou sociálně-ekonomické e, záležitosti zda máme více politik růstu a nebo investic, to samo o sobě jako prohlášení nestačí. Je třeba čelit skutečným výzvám a my se proto budeme zabývat těmito dvěma tématy, která jsem uvedla. Nebudu v detailech hovořit o situaci zaměstnanosti zejména pak o nezaměstnanosti mládeže v Evropské unii, protože vím, že všichni ta čísla dobře znáte. Nebudu ani prodlužovat svůj příspěvek. Pouze bych si přála upozornit na to, že v průběhu toho prvního kulatého stolu, který se bude zabývat zaměstnaností mládeže a pracovními místy pro mládeže. A hned vás chtěla vybídnout, abychom eh, začali tuto práci. Promluví dva předsedové výborů z Řecka, který, se kterým jste se setkali včera, pan Kremastinos a ze Španělska, pan Aspiros Vilar. Vřele vás zde oba vítám a děkuji vám, že jste přijali naše pozvání. A následně, protože budeme hovořit o záruce mladým, protože bychom rádi citovali zemi, která může sloužit příkladem, máme to potěšení, že zde můžeme přivítat také předsedkyni eh, výboru pro zaměstnanost Lidského parlamentu, paní Flatov, která též prohovoří. A na závěr promluví dva mm, poslanci z Evropského parlamentu, zpravodajové. Chci jim předem poděkovat. A přivítat je zde také, a to je paní Skřidlevská a pan Kristensen. Paní Skřidlevská je z EPP a pan Kristensen ze, ze skupiny socialistů a demokratů. Takže naše, náš výběr byl vyvážený. A nyní předám slovo vám, vážení předsedové. Chtěla bych ještě připomenout, že v Evropském parlamentu na základě iniciativy komisaře Andora, kterou podpořila Evropská komise, jsme přijali dokument, který je ve vašem dokumentu a žádáme radu EPSCO, která se má sejít 7. a 8. února, aby plně brala v úvahu tento návrh záruce mladým. Co to znamená ta záruka mladým? Mladí lidé, eh, kteří ztratí práci nebo odcházejí ze školy nebo odcházejí eh, z učovského vzdělání, aby v takové situaci nezůstali déle než čtyři měsíce, aniž by jim byla navržena nějaká možnost, eh, nějaká stáž, další způsob vzdělávání, školení nebo práce. Tato myšlenka komise Uvažuje tedy o možnosti financování, které je nezbytné, což by bylo podporováno rozpočtem Evropského sociálního fondu. Je zapotřebí, aby členské státy přijali tento návrh Evropské komise, aby se tato činnost takto eh, zavedla do eh, Evropského sociálního fondu, který může platit až 25 k tomu je zapotřebí také eh, poskytnout patřičné finanční prostředky těmto politikám a fondům. My jsme si říkali, že ideální, ideální eh, není po každé to, co je realizovatelné, ale ideální by bylo, aby eh, mladí lidé měli financování z jedné konkrétní řádky rozpočtu Evropské unie. A to tak, abychom zaručili mládeži, nejen to minimální právo na evropské úrovni, ale také sociální práva, abychom jim uznali. Abychom přispěli na evropské úrovni k takovému eh, automatickému stabilizátoru, k automatické stabilizaci, co, což je mm, otázkou, mm, okolo níž se schromažďuje relativně velký konsensus. Samozřejmě, že jsem mluvila již dlouho, takže vás nevybízím k tomu, abyste následovali mého příkladu, ale předávám vám slovo, pane Kremastinosi, abyste mohl hovořit o situaci ve vaší zemi, o opatření, která lze přijmout v oblasti zaměstnanosti mládeže a jaké perspektivy spatřujete v těchto hlavních směrech záruky mládeže. Máte slovo. Oh, Děkuji, paní předsedkyně. Které slovo je správnější, červen nebo červen? Budu hovořit mým rodným jazykem. Jak všichni víte, ekonomická světová krize se projevuje jako evropská ekonomická krize a je patrná zejména v zemích jihu Evropy a konkrétně v Řecku. Celosvětová hospodářská krize přináší veliká a nežádaná zla. Jedním z těchto zel je také nezaměstnanost, zejména pak nezaměstnanost mládeže. Pokud se podíváme na údaje o nezaměstnanosti mládeže v Řecku, je patrné z těchto údajů, jakých rozměrů dosahuje tento problém. Dnes má Evropa více než 75 milionů nezaměstnaných a v Řecku to je více než 30 obyvatel. Nezaměstnanost mládeže je vyšší než 50 podle údajů, které máme. Neho, eh, nepříjemné ale to, jak se, jak se zhoršuje nezaměstnanost mládeže, a to každým čtvrtletím. Pro tuto chvíli se neobjevuje žádná eh, tendence ke stabilizaci. E, podle posledních údajů Řeckého statistického úřadu v třetím trimestru 2012 počet osob, které to bylo 3, 1 milion osob eh, měl zamě, byl nezaměstný, zatímco 3, osoby, 3 eh, miliony osob eh, byly zaměstnané. A Situace se zhoršovala oproti předcházejícímu eh, trimestru a musím říci, že tato tendence je opravdu znepokojivá. O 1,4 se snížila eh, nezaměstnanost oproti předchozímu eh, trimestru a o 8,3 oproti třetímu trimestru 2011 se zvýšil počet nezaměstnaných. Takže je stále silnější nezaměstnanost a k nezaměstnanosti vedou především dva faktory. Je to politika rozpočtových eh, úspor bez eh, výhledu na růst a pak je to eh, záležitost fiskální. Tyto dva aspekty vedou ke snižování pracovních míst o mnoho procent, uzavírá se mnoho podniků a země za krátkou dobu došla k situaci, v níž se stalo mnohem chudší než dříve. To je To je situace, ve které mm, nebylo Řecko některak chráněno ze strany Evropské unie. Všechny e, další země také mají nízké HDP a e, podniky, které byly e, v Řecku, se přestěhovaly do okolních zemí. Výsledkem této velké nezaměstnanosti znamená také, že počet nezaměstnaných žen je mnohem vyšší než počet nezaměstnaných mužů. Přes 56 nezaměstnaných eh, jsou mladí lidé. Dalším zajímavým prvkem je to, což je možná patrné i v jiných zemích, že většina nezaměstnaných je tvořena osobami s nižším vzděláním. Kdo má vysokoškolské vzdělání, dosahuje vyšší zaměstnanosti. Bez vzdělání eh, občané Řecka dosahují 41% nezaměstnanosti. Kdo dokončil univerzitu, dosahuje nezaměstnanosti zhruba 12 Procento mladých lidé, lidí, kteří chtějí vstoupit na trh práce, 23 Ale těch, kdo hledají práci déle než 12 měsíců, dosahuje 52,6%. 11 milionů osob nemá zaměstnání v Evropě déle než jeden rok. Ale v těch regionech, kde je infrastruktura, tam dochází k nižší úrovni nezaměstnanosti. Ta nejnižší nezaměstnanost se nachází na Jonských ostrovech, kde mají kolem 11%, 13% nezaměstnanost. Tato nízká nezaměstnanost je způsobená tím, že tam mají infrastruktury, že tam mají cestovní ruch a proto tam lidé nacházejí práci. V jiných regionech průměrný, průměrná nezaměstnanost je mnohem vyšší. Docházíme tedy k názoru, že rozvoj infrastruktury i v těchto regionech jako jsou například turistické oblasti, využití pobřeží i těch malých ostrůvků a také oblastí, kde lze produkovat na vývoz zemědělské produkty, tak tam dochází k valorizaci eh, těchto produktů a to by vedlo ke zvýšení zaměstnanosti v celé Evropě. Boj proti nezaměstnanosti mládeže v současné době znamená pro Řecko, že se postupně snaží různými opatřeními podpořit zaměstnanost, o čemž hovoří i poslední sdělení Ministerstva pro zaměstnanost, to je z ledna 2013, kde nacházíme celou řadu iniciativ, respektujících eh, směry stanovené Evropskou unii. A to proto, abychom bojovali proti nezaměstnanosti. A jak jsem říkal, je zásadní mít také infrastruktury pro vytváření nových pracovních míst. Opatření zaměřená na pomoc Eh, té části populace, která je nejvíce stěžena nezaměstnaností, zejména pak mladým lidem, eh, bude pomáhat vytvářet rámec pro trvalý a úspěšný boj proti nezaměstnanosti mládeže. Děkuji vám, vážně pane Kremastinosi, předsedo parlamentního výboru z Řecka. Než předám slovo vašemu kolegovi ze španělského parlamentu, chtěla bych ještě připomenout, co máme k dispozici. Stejně jako dnes dopoledne eh, máte i dnes odpoledne takový list papíru, tentokrát je bílý, na který můžete zapsat své jméno, pokud budete chtít promluvit v diskuzi k prvnímu či druhému tématu nebo k oběma. Na vašich místech také leží zhrnutí o nich devíti příspěvků, eh, dokumenty z národních eh, parlamentů a referenční text odhlasovaný Evropským parlamentem, konkrétně eh, zprávu paní Veroniky Fontaně, která pracuje ve výboru pro zaměstnanost sociální věci a je to text týkající se růstu. Ještě bych chtěla předat slovo panu Josému Aspirozovi Villarovi, který je předsedou výboru pro zaměstnanost v španělském parlamentu. Buenas tardes. Dobré odpoledne, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji Evropskému parlamentu za to, že se mohou zúčastnit tohoto setkání, které považuji za velice důležité vytvoření takovéhoto nového fóra mezinárodními parlamenty evropským a navíc na toto téma, tedy zaměstnanost a nezaměstnanost mládeže, protože evropský kontext je závažný a situace v některých zemích je dramatická, například ve Španělsku, kde jsou údaje nezaměstnanosti mladých mezi 16 a 30 lety tak vysoké, že přesahují 50%, přičemž průměr v EU je 25%, to znamená nějakých 7,5 milionu mladých, kteří nepracují ani nestudují. Jak víte, 5. prosince Evropská komise schválila návrh doporučení Rady na vytvoření záruk pro mládež, eh, kterou podpořila vaše sněmovna a v podstatě tedy to bylo schváleno zde v parlamentu 16. ledna. Jaká je pozice Španělska, co se týče zaměstnanosti a zárok mladých? Za prvé, co se týče e, politických aktivit a oblasti makroekonomiky, tady reformy Rachojovy vlády a strany lidové jsou následující. Snížení veřejného zadlužení, úsporná opatření, zajištění rozpočtové transparentnosti, kontrola výdajů, dále eh, reforma bankovního a finančního systému, boj proti nedodržování termínu a prodlev, boj proti fiskálním podvodům a ehm, vyplácení eh, nepřiznaných sociálních dávek, vzdělání, eh, reforma vzdělání, jednota trhu. Tyto a celá řada dalších reform které eh, jsou provádění, mají přispět překonání krize a také k vytváření bohatství a zajištění eh, zaměstnanosti mladých. A druhé téma, které je důležité, je téma eh, pracovní reformy. Ta si klade za cíl učinit úpravy za současné hospodářské krize, Eh, protože ta nyní naprosto ničí zaměstnanost a nepřispívá k flexibilitě. Loňský rok byl věnován ehm, družstvům. Družstva právě v tomto období krize vytvářejí eh, pracovní místa, což je výtečné i přesto, že dochází ke snižování platů, pra, omezení pracovní doby, eh, zhoršování pracovní flexibility, výdajů na školení a, a zhoršování konkurenceschopnosti. S tímto vším přišla a pracovní reforma. A ve Španělsku došlo k vytvoření již několika nových podniků, což je povzbuzujících, a to prostřednictvím tzv. smluv pro podnikavé. Za posledních deset měsíců bylo podepsáno přes 34 tisíc takovýchto smluv s lidmi mladšími 30 let. A dále máme eh, <clears throat> určitá školní nasměřovaná pro mladé lidi a za rok 2012 těchto programů bylo 150 ve srovnání s rokem 2011, kdy jich bylo 59. Eh, tyto smlouvy pro vzdělání a vyučení se byly přijaty prostřednictvím královského dekretu z loňského roku a zahrnují eh, významné body, jako například výplatu příspěvku do sociálního zabezpečení. V březnu, mezi březnem a prosincem loňského roku počet těchto smluv na vzdělání se navýšil o 10 Celkový počet jich bylo 60 tisíc. A já vím, že tyto údaje, které vám předkládám, včetně snížení nezaměstnanosti mezi mladými, o nějakých 30 tisíc, což jsou poměrně nízká čísla, pokud si uvědomíme celý ten kontext, ve kterém se nacházíme, nicméně poukazují na něco důležitého, na, prostý, zm, naprostou změnu směru tohoto trendu a také změnu pro naši naději. A pak tu máme Hmm, roční plán politiky zaměstnanosti pro rok 2012, ten si klade za cíl snížit eh, nezaměstnanost mladých, má 101 opatření pro zvýšení jejich zaměstnanosti, nejrůznějších aktivit a pobídek, jako profesní zaměření, Eh, nepracovních praxe, eh, různé pobídky, eh, také na zapojení těchto mladých do nejrůznějších učilišť a podobně. Jaká je stávající situace? Nyní se vyjednávají se sociálními partnery nové strategie pro zaměstnanost a zaměstnanost mladých – a ta zahrnuje také určité aktivity ze strany veřejné zprávy a zapojení právě těchto sociálních partnerů, podniků, instituce, eh, tedy i eh, soukromé iniciativy. <clears throat> A tato strategie eh, se může sloučit s tou evropskou zárukou pro mládež. Víceméně v podstatě obsahuje následující. Má zajistit, aby mladí lidé do 25 let obdrželi pracovní nabídku, vzdělání nebo určitou možnost školení, vyučení se do čtyř měsíců poté, co dokončí školu nebo jsou nezaměstnaní. Dnes dopoledne, a tu již také e, zaznělo to, že v Madridu se konalo setkání odboru. Tam byla také naše ministrině Fatima Banis a ta řekla, že bude podporovat osoby samostatně výdělečně činné, například tím, že jim budou dány příspěvky pro sociální zabezpečení nebo že tyto budou sníženy. A nebo Eh, že tu budou určité pobídky pro mladé a pro eh, ženy pracující do 35 let. Je důležité řádně vnímat tu rozměry eh, nezaměstnanosti. Je třeba podporovat zejména zaměstnanost mladých, samostatně vydělečně činných a podporovat tedy tyto způsoby zaměstnání. Chci říct si na závěr, máme tu doporučení, ve kterém jsou obsaženy určité otázky a je třeba se toho chopit opatrně, protože tato generace mladých bývá označována jako ztracená generace. A ona v podstatě již nezahrnuje jenom ty mladé, i ty méně mladé. Uh, a stává se, že e, lidé jsou nezaměstnaní nebo dokonce nikdy ani se nezapojili do toho pracovního trhu a to má závažné dopady i psychologického charakteru. Pak se objevuje ta druhá strana mince, e, jako třeba e, syndrom vyhoření a podobně. Myslím si, že dnes se tu dopoledne na to odkázal i jeden pan komisař. A myslím si, že toto je důležité mít na paměti. My si myslíme, že to doporučení, o kterém hovoříme, je velice dobré a načasované. Je to dobrá odpověď na to, co potřebují naši mladí a co potřebuje naše společnost. Je třeba reagovat na tu tragédii a na tu pohromu, které v dnešní době čelíme a které čelí zejména naši mladí. Dnes dopoledne to vyjádřili zejména národní poslanci, potřebujeme vhodné národní, ale i evropské politiky, abychom tyto problémy vyřešili. Děkuji vám za pozornost a pěkné odpoledne. Děkuji vám mnohokrát, kolegové, za toto nové osvětlení situace a předám slovo naší kolegyně Tarja Filatov, která je předsedkyní výboru pro zaměstnanost a rovnost finského parlamentu. Bude hovořit o mládeži, o, o kritériích toho, jak se učíme za pochodu. Určitě to pro nás bude zajímavé a doufám, že jsem podrží takhle držet řečnický čas. Děkuji, paní předsedkyně. E, my, kteří jsme zde dnes přítomní, tak Víme, že je velice důležité, aby naši mladí eh, našli zaměstnání. Je to důležité pro sociální soudržnost. Ve Finsku podle odhadů se došlo k závěru, že náklady na jednoho marginalizovaného mladého mohou následně vést k výdajům v hodnotě milionu eur. A to znamená, nesmíme dopustit, abychom eh, nyní neučinili ty nezbytné kroky v oblasti vzdělávání, školení, jednoduše složit eh, ruce do klína. Ehm, ve Finsku máme určité programy složené ze tří pilířů. Já se vám to pokusím vysvětlit poměrně konkrétně. Myslím si, že tímto způsobem Eh, vám pak bude ta eh, informace, kterou vám poskytnu, srozumitelná. Takže první pilíř mladí lidé, kteří jsou zapsaní na pracovním úřadu a pokud mají pod 25 let nebo jim ještě není 30 a právě dokončili vzdělání, tak se jim nabídnou určitá eh, řešení. To znamená, co mají udělat v rámci období nezaměstnanosti, ale nabídnou se jim také možnosti školení a vyučení se. A ten třetí pilíř, ten se týká těch takzvaných té ztracené generace. A to znamená mladých, kteří nejsou ani zapsaní na pracovním úřadě, ale ani se nevzdělávají. Nevíme o nich. Někteří třeba, řekněme, ženy se mohou starat o doma o malé děti, nebo také už mohou stát tak nějak, řekněme, na okraji společnosti a proto e, se snažíme vytvořit takové otevřené prostředí. Máme lidi, kteří působí v terénu na ulicích a zvou je na nejrůznější semináře ta záruka pro mladé, ta, vlastně taková obdoba u nás už existuje od roku 2005 a funguje to tak, že když se mladý dostaví na pracovní úřad, tak v období hned prvního měsíce je mu vytvořen plán, individuální plán zaměstnanosti, kde se vlastně zanalizují jeho potřeby pro to následující vzdělání či vyškolení pak po uplynutí toho měsíce je mu nabídnuto buď pracovní místo, pokud tedy nějaké je, a nebo pak nějaké pracovní místo za přispění veřejného sektoru, anebo jiné řešení, aby tato daná osoba nebyla dlouho nezaměstnaná. Ze studií vyplývá, že pokud je někdo nezaměstnaný pět dnů, tak pět měsíců, tak to není nebezpečné, ale pokud se to prodlouží i po těch pěti měsících, tak již hrozí riziko, že se nezaměstnanost prodlouží a jsou tu teda značná rizika nejen pro toho jednotlivce, ale i pro společnost. My nyní tedy obnovujeme tento program záruky mladých, abychom více vsadili na to vzdělání a zaměřili se i na ty marginalizované skupiny. Ehm, přejeme si dodat eh, těmto lidem i sociální záruky. Oni mají určitou um, škálu možností, když hledají práci. Pokud například eh, určitý podnik má možnost nabídnout pracovní místa, ale nechce zaměstnat tyto marginalizované osoby, tak eh, tyto podniky eh, v průběhu desíti měsíců obdrží od státu 700 eur na zaměstnání tohoto člověka. A za těch deset měsíců ten mladý člověk se seznámí s tou prací a ten zaměstnavatel v podstatě si ho do určité způsoby prověří a my tímto způsobem napomáháme zaměstnanosti mladých. Pak tu máme mladé e, lidi nad 25 let, kteří dostudovali, ale nepodařilo se jim najít práci. A Těmto lidem se snažíme nabídnout více pracovních míst v té oblasti veřejného sektoru, aby nemus- nebyli nuceni znovu se vrátit do školních tříd. E, takže tady se snažíme tedy usnadnit těmto lidem služby, lépe orientovali. Často v pozadí té nezaměstnanosti mladých se eh, nachází právě nedostatečné vzdělání či proškolení, takže se snažíme k tomu přistupovat eh, individuálně. Pokud někdo skončí s povinnou školní docházkou, tak je mu nabídnuto místo eh, v nějakém třeba učilišti. Jsou mm, mm, místa, kde kde není příliš mnoho dostupných míst eh, tady na těchto učilištích, takže prostřednictvím těchto služeb je zaplňujeme. A pak je tu otázka mladých, kteří jsou zapojeni na pracovní trh, mohou být zapojeni na pracovní trh, ale právě eh, nemají dostatečné vzdělání, takže prostřednictvím tohoto kompenzujeme. Podle určité studie víme, že pokud někdo není vyučen, tak eh, bude mít kratší pracovní život eh, ve srovnání s vyškolenými, vystudovanými lidmi. <clears throat> A také samozřejmě, že eh, pro školení vystudovaní lidé mají jednodušší přístup na pracovní trh. Tady tento náš program Záruk pro mládež byl opravdu velice nápomocný aby tedy přiblížil mladé lidi eh, k pracovnímu trhu, včetně mladých lidí, kteří mají určité eh, třeba postižení. Nyní tu máme eh, další nové výzvy, jak například kontaktovat ty lidi a zapojit ty lidi, kteří už několikrát opustili ty nejrůznější vzdělávací instituce, nebo stojí úplně na okraji společnosti. Takže tu máme vytvořené určité sítě, které se snaží tyto lidi najít a pomoci jim. Snažíme se tedy s nimi pracovat v takovém otevřeném prostoru. Například pokud eh, ten mladý člověk eh, by měl chodit do školy, ale nedochází tam, tak se jde přímo k němu domů a vyloženě jej za ruku dovedou do té školy, pohovoří s ním a vlastně donutí ho dokončit eh, tu školní docházku. Takže tak to máme vytvořené určité sítě, kde se zapojuje sociální služba, také zdravotní služba, pak také pracovníci eh, příslušných radnic. Snaží se pomoci mladým k zajištění pracovního místa nebo ke školení. A samozřejmě je vždy třeba brát v potaz opravdové potřeby mladých. Ehm, někdy můžeme pokročit hodně už za jeden měsíc takové práce. Ne vždy se podaří pro mladé lidi najít trvalé pracovní místo, ale vždy je to pomoc. Děkuji mnohokrát za tuto vynikající prezentaci. Bylo to opravdu velice konkrétní. A já takto využiji, že zneužiji své role předsedající. Chtěla bych se zeptat, na jaké Eh, rozpočtové řádce eh, máte zapsané těch 700 eur pro mládeže, eh, které mají tedy nahradit ty podniky, které nejsou schopny zaplatit takovou tom mzdu mladým lidem, například 10 měsíců na základě této dohody. Takže jakou řádku rozpočtu toto, toto financování zaujalo? Suomessa työvoima to je dobrá otázka. Ministerstvo práce má svou rozpočtovou položku pro školení a podporu nezaměstnaných lidí. A tyto finanční prostředky přichází ze stejné rozpočtové položky. Je to rozhodnuto eh, pracovním úřadem. Děkuji. A nyní následuje onen úkol rozdělovat eh, řečnický čas. Ale ještě předtím předám slovo zpravodajům. Já jsem původně chtěla, aby se promluvila až naposledy, ale především předám slovo paní Skřidlevské, která je zpravodajkou o zaměstnanosti mladých. Děkuji bardzo, <clears throat> děkuji bardzo, paní převodničonca. Děkuji bardzo za zaprošení na to dzisiejsze. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, že jste mě pozvala na toto zasedání. Vítám skutečnost, že toto meziparlamentní Eh, zasedání se věnuje kromě jiného také mladým lidem na pracovním trhu. Neměli bychom zapomínat, že řešení přijatá evropskými institucemi jsou pouhými doporučeními. Je na členských státech, aby jednali a tyto myšlenky převedli do praxe a také, aby následovaly patřičné akce po zahájení takovýchto kroků. Situace mladých lidí v současnosti je jistě obtížná. Ekonomická krize, kterou prochází Evropa, znamená, že nová pracovní místa se neobjevují a zaměstnavatelé se snaží snižovat náklady na práci, na pracovní sílu. Podle evropských statistických úřadů 40 osob na krátkodobých eh, smlouvách jsou mladí. To není velmi optimistická situace. Mladí lidé a relativně málo vzdělaní lidé se ocitají ve velmi zranitelné situaci na trhu práce. Nedostatek perspektivy zaměstnání může být také eh, patrný z demografie v Evropské unii. Lidé nemají děti, protože nejsou schopni jim zajistit patřičnou finanční jistotu. Mnoho významných eh, návrhů se objevilo v poslední době a zaměřovali se také na eh, pomoc mladým. Je to balíček pro mládež a zaměstnanost, eh, rámec evropské zaměstnanosti a záruka mladým. Do určité míry větší či menší některé státy již začlenily do svých akcí Eh, tyto strategie, ale výsledky nejsou zatím uspokojivé a nedošlo k celkovému zlepšení situace. Proto je zapotřebí, abychom se zaměřili na to, jak ta opatření, která již byla zavedena, fungují. My potřebujeme, aby fungovala lépe. Potřebujeme, aby došlo k patřičným změnám, aby tato opatření skutečně zabrala. A právě Právě o tom je moje zpráva o mladých lidech a pracovním trhu. Při analýze situace mladých lidí nemůžeme oddělovat tuto situaci od celkového hospodářského stavu Evropy a vysoké úrovně nezaměstnanosti. Nezaměstnanost roste. Vidíme, že lidé, kteří mají velkou zkušenost, kteří hodně dlouho pracovali, ztrácejí práci a nemohou být po každé nahrazeni mladými. A navíc nová pracovní místa se objevují jen zřídka, což působí další potíže. Proto vlády potřebují podporovat podnikatelského ducha v této době a uchovat se možná nejvíce pracovních míst je také zapotřebí, aby přicházeli s pobídkami a takto vybízeli podniky, aby vytvářely nová pracovní místa. Záruky novým lidem, mladým lidem, eh, znamenají také poskytovat nabídky na další vzdělávání. Nyní mám na mysli mladé lidi pod 25 a vysokoškolsky vzdělané lidi do 30 let. Ti Mm, jejich zaměstnanost také potřebuje e, silný politický podnět. Celá řada závažných faktorů musí být brána v úvahu, jinak se nám nepodaří toto úspěšně vyřešit. Je zapotřebí spolupráce mezi službami zaměřenými na zaměstnanost a pracovní místa, na služby zaměřené na poradenství pro nové povolání, vzdělávací instituce, služby zaměřená pomoc mládeži a dalšími aktéry, kteří spolupracují s mladými lidmi. Je důležité, aby členské státy adaptovaly svá opatření místnímu pracovnímu trhu. Chci apelovat na vlády, aby nečině nepřihlíželi a e, nehovořili o konsolidaci veřejných financích jako o výmluvě, protože by bylo ztrátou, e, kdybychom nedokázali něco pro mladé lidi udělat, pro mladé lidi, kteří chtějí pracovat. Jsou tu lidé, kteří se v současné době nevzdělávají, nemají ani práci, nemají pracovní místo, kteří ukončí vzdělání Jedná se o 15,4 Takto vysoké číslo je také nebezpečné pro sociální vyloučení. Aby docházelo k větší zaměstnanosti mladých lidí, je třeba změnit politiku vzdělávání a vzdělávání jako takové. Vzdělávání musí být chápáno jako investice do budoucnosti mladých a do hledání nebo umožnění najít práci na pracovním trhu. Vzdělávání musí lépe odrážet potřeby současného a budoucího pracovního trhu. Více by se mělo učinit pro e, podporu podnikatelského ducha a podnikání. Více by se mělo učinit také pro uznání talentu jednotlivce. A také by mělo být pro mladé lidi atraktivnější a snadnější zahájit vlastní podnikatelskou činnost, například prostřednictvím určitých změn ehm, daňového systému. Služby zaměřené pracovní trh v Polsku budou reformovat způsob, jakým úřady pro eh, nezaměstnanost a pracovní úřady budou pracovat. Posílí spolupráci se sociálními partnery. Při využívání finančních prostředků pro mládež a zaměstnanost. Polský příklad ukazuje, že zaměstnavatelé nečiní v současné době dost pro vysokoškolsky, vysokoškolsky vzdělané lidi, mladé lidi a jejich eh, zaměstnanost. Vzdělávací instituce a služby zaměřené na eh, nacházení eh, zaměstnání a samozřejmě i mladí lidé musí spolupracovat na tom, aby zde práce byla. Je více než 5,5 milionu nezaměstnaných lidí Eh, v Evropě, kterým je pod 25 let. Situace v jednotlivých členských státech se velice od sebe liší. V Polsku máme nějakých 28 nezaměstnanosti mladých, což je nadprůměrný poměr oproti eh, situaci v celé EU. Nezaměstnanost mladých lidí způsobuje nárůst frustrace a pasivity. Proto je zapotřebí, abychom činili, co můžeme, aby nedošlo ke ztrátě jedné generace. Děkuji vám, kolegové. Jako další promluví pan Orle Kristensen, který je zpravodajem pro stanovisko strategii pro mládež v letech 2012 Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mi dnes dáváte příležitost pohovořit na tak důležité téma mládež a nezaměstnanost. Budoucnost Evropy hodně závisí na mladých lidech. Toto v podstatě napsala komise ve zprávě z roku 2009 a myslím, že se na tom všichni zhodneme. Ale otázkou je, jak můžeme zajistit, že stávající podmínky umožní mladým lidem přispět k budoucnosti Evropy. 22,8 Evropanů je nyní nezaměstnaných, to je nějakých 5,5 milionu mladých. A mnozí mladí se cítí tak, že je vlastně někdo zbavil budoucnosti. A my nyní čelíme velkým výzvám, demografickým, demografickým výzvám, ekonomické krizi, navýšené konkurence ze strany jiných zemích a to znamená, že nemáme nějaká rychlá řešení. Potřebujeme opravdovou strategii, strategii pro mladé, abychom zajistili, že budeme uplatňovat integrovaný přístup pro mladé lidi. A abychom zajistili, že i naše úsilí bude koordinováno. Strategie komise pro období 2010 až 2018 pro mladé lidi je výtečná. Nyní stojíme na konci toho tříletého období a zaměříme se na to, jak to bude dál v budoucnu. Velice mne těší, že se zdá, že strategie tedy měla dopad. Několik členských států zavedlo národní strategie pro mladé, kde se zaměřují na sociální zahrnutí mladých a boj proti exkluzi. Také je důležité podotknout, že se eh, konají nejrůznější slyšení pro mladé a provádí se strukturovaný dialog s nimi, protože eh, zde tedy jsou mladí těmi hlavními eh, aktéry, tou důležitou protistranou. A skončilo tedy to tříleté období a měli bychom tedy zhodnotit, jak postupovat do budoucna, na co se zaměřit, aby se strategie vylepšila. Také je třeba nyní uznat to, že některá opatření nebyla dostatečná k vyřešení těch gigantických výzev, obrovské nezaměstnanosti mladých. Stále ještě příliš mnoho mladých lidí opouští školu, školu a, a jsou i rozpočtové škrty, úsporná opatření, která rozhodně těmto mladým lidem nepomohla. Jsou tu bariéry, které nejdou ve prospěch mobility, různá specifika některých zemí a proto tady tato strategie musí být lépe připravena pro budoucnost a musíme se zaměřit na opravdu účinná opatření na podporu zaměstnanosti. Rád bych zdůraznil tři věci. Ta první je zaručit zaměstnanost, protože my víme, pokud jsou mladí lidé dlouho z pracovního procesu, tak to vlastně povede k tomu, že zřejmě nikdy nebudou mít práci. Dále potřebujeme také vylepšit ten přechod mezi vzděláním či školením a pracovním trhem, abychom zajistili, že se nikdo nedostane do nějaké propasti mezi. Také je třeba podpořit dialog mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli, abychom podpořili a pomohli těm mladým lidem, aby věděli, jaká je situace na pracovním trhu. Dále máme Evropský portál pro zaměstnání EURES, na kterém se získají důležité informace. A pak jsou tu programy jako Erasmus a Da Vinci, které pomáhají získat mladým zkušenosti, podpořit jejich um, znalosti na jiných místech. A pak eh, ta záruka pro mladé, uh, kterou parlament nedávno schválil, ta by měla pomoci nabízet zaměstnanost nebo nějaké pracovní místo nebo nějaké školení lidem do čtyř měsíců po té, co opustí školu. Je to důležité proto, aby mladí lidé nestráceli vlastně tu naději, že vůbec někdy pracovní místo najdou. A pak bych ještě rád hovořil o zviditelnění, protože je třeba aby mladí lidé věděli, že o nich víme. Měli bychom používat jejich jazyky, jejich nástroje, jako Facebook, Twitter a používat eh, ty nejrůznější přístroje, které oni používají, tedy zapojit do toho technologie. Také potřebujeme spolupracovat. Eh, musí probíhat opravdový dialog, do kterého se zapojí všechny zúčastněné strany. A pak také uplatňovat ty eh, nejlepší osvědčené postupy. Tady se můžeme ponaučit ze zemí, které mají nízkou nezaměstnanost mladých. Tam ti to můžou hrát důležitou roli v této naší společné věci. To znamená, zavedli jsme již debatu s národními politiky a je třeba zajistit, že tu existuje dostatečná vůle, jak na té evropské, tak na národní úrovni, protože naše budoucnost závisí na mladých a my to je tedy potřebujeme. Děkuji, to opět byl velice konkrétní příspěvek ohledně toho, co potřebujeme pro mladé lidi. Tak e, nyní se hlásí do diskuse u kulatého stolu sedm osob. Myslím, že to nám umožní, abychom v té hodince, co nám ještě zbývá, vedli dobrou diskuzi. Každý řečník bude mít tři minuty abychom případně mohli ještě vyslyšet jiné řečníky, a aby pak eh, bylo možné také odpovídat. Jako první promluví pan Baker z nizozemského parlamentu. Vy jste člen výboru pro evropské záležitosti a výboru rozpočtového senátu v Nizozemsku. Vy byste patřil k politické skupině liberálů, kdybyste byl v Evropském parlamentu, jestli se nepletu. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. The, uh, interesting, uh, in... Děkuji vám za zajímavý úvod jednotlivým zpravodajům a za představení situace v jednotlivých zemích je znepokojivá. Já budu hovořit a pracuji v Nizozemsku a budu hovořit o Nizozemsku, kde je nezaměstnanost relativně malá. Nicméně jsou tu některé názory, které mohou přednést a mohou být užitečné. Jako i s nízkou nezaměstnaností není rovné rozdělení nezaměstnanosti, protože eh, generace, první generace a druhá generace imigrantů má těžší situaci na pracovním trhu. Pak jsou ještě další oblasti, kde je nedostatek například technického personálu, což nás vede k otázce vzdělávání a školského systému. Je třeba předcházet tomu, aby eh, děti a studenti předčasně odcházeli ze školy. Tím se brání dalšímu nezam, další nezaměstnanosti. Je eh, dobré hovořit se zaměstnavateli. Zaměstnavatele potřebují eh, potřebují pracovníky a proto je dobré, aby se domluvili společně eh, se státem, veřejnými orgány, aby byly mladí lidé vzděláváni pro ty práce a pro ta zaměstnání, která jsou potřebná. Ano, můžeme se snažit zaručit práci, ale spíše bychom se měli snažit zaručit přístup k pracovnímu místu, než jako k pracovnímu místu takovému. Je tu řada doporučení pro rozpočtový výbor, ale myslím, že to není to nejdůležitější pro naše mm, posluchače. E, důležitá je reforma pracovního trhu. Já to znám, z naší země je to velice složitá záležitost, ale nakonec je to třeba učinit, protože pracovní trh hájí obecně ty e, starší e, pracovníky. A pak, je, mm, pak mají mladí horší nebo obtížnější přístup na pracovní trh. Pak v tomto kontextu nevím, jak eh, to přesně zapadá, ale eh, Pracovní místa se vytváří v reálné ekonomice. A jednou z věcí, o které hovoříme v parlamentu, eh, jsou scénáře pro Evropu. A je o, jde ale o to, abychom začali místo diskuzí vytvářet místa v reálné ekonomice. Například mohou přispět různé dohody o volném obchodu eh, ohledně přístupu na trh v Americe. Eh, a já chápu, nebo jak já to chápu, tak irské předsednictví něco takového usiluje. Ale je zapotřebí, aby reálná ekonomika skutečně vytvářela pracovní místa. E, a to si myslím, že by přineslo odhadovaný nárůst e, HDP 2%. Je tedy zapotřebí, aby se aktivovala i komise, aby jednala. Děkuji. Děkuji vám za tyto konkrétní příspěvky a e, volání potom, aby se slova přerodila eh, v činy. Z Bundesratu předám slovo eh, paní Margit Konrad, která pracuje ve výboru pro evropské záležitosti a v Evropském parlamentu by náležela do politické skupiny socialistů a demokratů. Milá kolegyně, máte slovo na tři minuty. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat všem, a to za prvé proto, že jste zvolili toto téma záruka pro mladé a perspektiva pro mladé lidi, a že jste z toho udělali ústřední bod na pořadu jednání, a za druhé proto, protože jste e, toto učinili ve spolupráci s národními a parlamenty a chcete o tom s námi diskutovat. Myslím si, že neexistuje v současné době žádné důležitější téma, které by bylo takto zjevně Eh, řešitelné pouze eh, mezi úrovní členských států a Evropské unii a které může být realizováno právě v úzké spolupráci s oběma dvěma úrovněmi. Dvě poznámky. Je mi, já jsem vědomně si zvolila tento výbor, když je mi jasné, že tato diskuse ještě více patří na ta grémia, kde se hovoří o hospodářské a finanční politice v Evropě. A to proto, protože bez Eh, politiku, která se zaměří na růst a zaměstnanost a bude to politika konzolidační a ozdravná. Bez, té, bez takovéto politiky pro naše rozpočtu se nám tak to téma v konečném důsledku vyde, eh, vyřešit nepodaří. Potřebujeme se tedy zabývat s těmito zásadními otázkami a jsem velmi vděčná za ty signály, které tím směrem, že je tady vědomí toho, že pokud eh, všichni budou dělat to též, tedy šetřit, tak z toho prostě růst či perspektiva pro občany nevznikne. Jsem ráda, že se tato perspektiva prozadila a že některé projevy, které jsme si zlehli dnes dopoledne, tuto perspektivu vyzdvihly. A není zpět k tématu záruka pro mladé. Jsem ohromena těmi zprávami, které jsme si právě vyslechli. A jedno se v nich ukazuje velmi zřetelně. A je to, myslím, to, co nás všechny pojí. A totiž, že důsledky nezaměstnanosti a ztráty perspektivy všichni jasně vidíme. Já bych to ještě přiostřila, řekla bych, že na této otázce stojí a padá perspektiva a akceptovatelnost Evropy. Nedokážu si představit, že my všichni, vy a my, bychom šli do evropských voleb, aniž bychom měli nabídku pro občany. Myslím si, že to byl Jacques Delors, který řekl, že člověk se nemůže zamilovat do vnitřního trhu a to je pravda. Nemůžeme vysvětlovat lidem, že potřebujeme uskutečnit vnitřní trh, nemůžeme jim vysvětlovat, že musíme zkontrolovat rozpočet a zachránit banky. My jim můžeme pouze vysvětlit to, že jsme tady pro ně a pro jejich bezprostřední potřeby, totiž, že jejich vlastní jednotlivá životní situace se díky Evropě musí zlepšit a ne zhoršit. To je velice jednoduché poselství, ale kdyby si toto poselství všechny oblasti vzali k srdci, tak bychom byli dále. A ještě zpět opět k tématu Haruka pro mladé a zde bych opravdu chtěla vyslovit velký dík Evropskému parlamentu, protože vy jste to byli, vy jste eh, zasadili toto téma na pořad jednání. Eh, a my z národních parlamentů, já tady hovořím za Bundesrat, za Spolkovou radu, toto podporujeme. Samozřejmě, že to nejde bez další integrace EU, to je zcela správné, ale jde také otázku, jakým způsobem budou vypadat eh, ty jednotlivé zprávy o pokroku z jednotlivých členských států eh, v právě v oblasti nezaměstnanosti mladých. A pokud myslím si, že toto téma právem patří na pořad jednání každého jednotlivého samitu Evropské rady. Myslím si, že je to stejně důležité téma jako zprávy o pokroku a o dalším výboji. Pokud se nám to takto podaří prosadit, tak si myslím, že skutečně něčeho dosáhneme. A nyní utváření programu a jejich konkrétní podoba. Tam padly velice zajímavé myšlenky a rovněž velmi prosporuji ideou výměny osvědčených postupů. Samozřejmě, že ty přístupy se různí a proto bych ráda vyjádřila prozbu v tom smyslu, abychom při všem, co budeme podporovat z evropské úrovni, poskytli velkou pros- flexibilitu pro realizaci na místě, protože je vždy třeba ta opatření přesně přizpůsobit potřebám a mladých lidí. A ty jsou prostě velmi odlišné. Takže opravdu heslo flexibilita. A poslední poznámka, ta se týká financování. Pokud se Evropský parlament zasazuje o silnější prostředky, více prostředků pro odpovědající programy. A není to jednoduché. Já sama pocházím ze země, kdy národní politika chce seškrtat evropský rozpočet. Ale my, národní poslanci, to vidíme jinak. Tady jsme rozhodně blíže Evropskému parlamentu než vlády. A já vás prosím, nehovořte pouze o Evropském sociálním fondu, to je jistě velice důležitý fond, ale eh, má prostředky pro stávající úkoly a pro doplňující úkoly, ale e, nestačí pro to, abychom vyřešili naše téma. Možná to nakonec jinak nepůjde než prostřednictví ESF, ale já vás prosím, e, nepřednášejte nyní tento požadavek, protože to vlastně nepůjde k prospěchu nás všech a e, nakonec toho bude ztráta a myslím si, že to není v zájmu nikoho. A ještě jednou děkuji mnohokrát, že se takto angažujete v této záležitosti. Děkuji, doufám, že německá ministrině na radě EPSCO bude mít podobný názor. A nyní pan Aleksandr Serka z za Evropský parlament, kromě toho, že je eh, evropský poslanec, je také Španěl a je členem skupiny SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi dvě připomínky. Eh, jednu ke každému tématu. Jsem totiž přesvědčen, že v obou případech eh, spolupráce, kterou nám umožňuje toto zasedání, tedy mezi eh, evropskými národními parlamenty, je obohacující pro obě strany. Chci se obrátit tedy na kolegy eh, národních parlamentů. Velice jim rozumím, protože jsem sám byl členem národního parlamentu a je opravdu příhodné mít takovou iniciativu jako dnes. Téma nezaměstnanosti mladých může být velice takové, řekněme, skromné téma, ale je důležité a přináší um, určitou příležitost uh, pro stávající situaci. A to proto, že tu nemáme nějakou evropskou záruku. My to necháváme v rukou členských států, protože na to nemáme zdroje. Je to příležitost, abychom lépe využívali stávající zdroje a vkládali více povinností členským státům. Rozhodně samozřejmě eh, tím spíše naléhám na členské státy a je to, bude to určitě dobré, až se situace na trhu vylepší, tak to přinese své výsledky. Máme tu tedy programy i v naší zemi, ve Španělsku takovéto programy jsou opravdu velice maličké. Mám tu zprávy za roky 2011 a 2012 eh, a příslušná doporučení eh, naší země. Je sedm v podstatě jsou to jenom takové kopie, které učinila ráda v roce 2011, eh, provedli konzultaci se sociálními partnery a pak to skopírovali a mají společnou charakteristiku. Ani jednou nehovoří o nezaměstnanosti a o nezaměstnanosti mladých. A to v takové zemi, jako je Španělsku. To je naprosté vyjádření necitlivosti. Vždyť Španělsko zažívá tragédii a v jiných zemích je tomu podobně. Uh, takže apel na národní parlamenty i na Evropský parlament, členské státy, pokud přijmou nějaké závazky v únoru, tak to musí být reálné závazky, ne žádné retorické projevy a sliby. A nyní to mě přivádí k druhé věci. To jsou sociální dopady krize. Já vidím velice zblízka dramata milionů lidí, kteří přišli o práci, kteří ztrácejí své domy, svůj majetek ale chci říci, že tady se nejedná jenom o individuální práva, ale také o kolektivní práva. Máme tu propouštění, ale vždyť existují určité um, postupy, jak tímto procházet. Mění se určitá legislativa, mění se eh, eh, systém sociální ochrany, mění se práva pracujících. K tomu všemu přispěla krize, takže naprosto mění charakteristiky naší sociální Evropy. Uh, Tady zase se obracím na národní parlamenty. Měli by obhajovat také kolektivní práva a měli by křičet, tak jako my křičíme tady v Evropském parlamentu, aby komise zajistila ty hodnoty, o kterých hovoří Evropská smlouva. Takže tam se nehovoří jenom o ekonomickém trhu, ale také o sociálním sociální Evropě a nesmí se podporovat jenom destrukce sociálních hodnot. Naopak je třeba zajistit sociální práva a tady opravdu můžeme přispět, pokud budeme spolupracovat. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Nyní se vrátíme k národním parlamentům. Kolega Girontopoulos z výboru pro evropské záležitosti řeckého parlamentu z politické skupiny EPP Nové demokracie. Máte slovo na tři minuty, prosím. Děkuji. Já jsem řek. Řecko se ocitá v samotném centru krize. V tuto chvíli jsme na správné cestě naši, naše obyvatelstvo eh, přijalo obrovské závazky, zejména mladí lidé. Jak už připomněl kolega, nezaměstnanost mladých je někde kolem 50 Evropská krize však byla předvídatelná. A to proto, že v Evropské unii už byly určité známky. Eh, byla to jakási paradoxní situace z politického pohledu. Směřovalo se k politické unii bez bankovní a měnové unie. A také bez skutečné zahraniční a obrané politiky, která by byla společná. Nyní jsme připraveni přistoupit ke skutečnému sjednocení, ale ztratili jsme příležitost, kterou nám poskytoval Lisabon, což byla možnost mít skutečnou ústavu. Nicméně máme příležitost danou touto krizí ačkoliv některé země se mohou rozhodnout, že se nevydají touto cestou. A protože dnes diskutujeme o nezaměstnanosti, chtěl bych připomenout jeden zásadní prvek. Některé země, jak už připomínal litevský kolega, vytvořily fiskální ráje s levnou pracovní silou. Je třeba, abychom zaručili rozvoj i oblastí, které se nacházejí okolo hranic EU a bude-li docházet e, k rozvoji tam, e, bude docházet i k rozvoji uvnitř EU. Je třeba napomáhat podnikům, aby přijímali mladé lidi, aby neutíkali do těch fiskálních rájů. Evropská unie se musí zabývat také eh, rekvalifikací například v oblasti nových technologií, ehm, zemědělství a jinde. Je třeba mít na paměti, že Evropa a naše členské státy musí poskytovat občanům vzdělání, zdravotnictví, bezpečí a práci. Nebudou-li schopny toto plnit, není tu smysl pro existenci těchto institucí. Děkuji. Slovo má paní Šuc. Velkzin z výboru pro sociální záležitosti ze sněmovny eh, reprezentantů Nizozemska. Eh, byla by ze skupiny liberálů zde v Evropském parlamentu. Madam Chair, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, Nizozemsko má jednu z nejnižších eh, procentuálních hodnot nezaměstnaných mládeže na úrovni EU. Je frustrující, když vidíme, eh, jak narůstá nezaměstnanost mladých v období recese. Recese je jednou z hlavních příčin nezaměstnanosti. Obecně si myslíme, že třeba reformovat a podpořit eh, růst, protože toto je přínosné pro všechny, co se týče zaměstnanosti. Vládnoucí strana nizozemská a je proti evropskému programu záruk pro mládeže, protože zaměstnanost vytváří podniky, ne vlády a nějak uměle vytvořená pracovní místa to není pozitivní, protože taková místa nejsou udržitelná. V podstatě zmizí, jakmile skončí podpory, to už bylo prokázáno. Myslíme si, že EU tady má omezenou roli v tomto druhu boje proti nezaměstnanosti. Naši poslanci se táží, potom, jaké jsou nejlepší praxe v Nizozemsku. <clears throat> Máme-li být příliš přísní nebo na, poskytovat určité garance. V první řadě se čeká čtyři týdny, než se zajistí podpora v nezaměstnanosti. Toto bylo poměrně účinné. Bylo to stanoveno jako určitá obecná praxe prostřednictvím zákona. Pak, co se týče určitých pobídek, máme tu nabídku práce nebo školení, vyučení pro ty 16 až 18 leté, což představuje například práci na 16 hodin týdně. A práce je um, odměňován zaměstnavateli, pokud je jim jednou 18, pokud je jim již 18 let, tak to hradí vláda. Za třetí, snažíme se propojit vzdělání a pracovní trh na národní úrovni, ale také na místní úrovni. Školy by měly nabízet vzdělání, po kterém je poptávka na pracovním trhu. Vláda usnadňuje eh, to propojení mezi hledateli práce, vytváření networking, networkingu a eh, nejsou tu ale jako takové záruky eh, pracovních míst. Nicméně snažíme se a daří se nám mít tu míru nezaměstnanosti nízkou. Myslím si, že jako členské státy bychom se měli zaměřit opravdu na to, kde jsou problémy a kde je možné je řešit. A ráda si vyslechnu také to, co mohou říci ostatní ze zemí, kde mají nízkou míru nezaměstnanosti. Jaká je tedy cesta k úspěchu? Nemáme tu tedy přímo záruky a nevím, zda by to mohlo být vyřešeno na evropské úrovni. Děkuji. Eh, Děkuji. Ještě jednou zneužiji svého postavení předsedkyně. V usnesení, které odhlasoval Evropský parlament, my neuvádíme, že by tato záruka pro mládež byla zaručením eh, práce pracovního místa a byla eh, Eh, povinná, to my jsme neříkali, ale všechna taková ta opatření, celek opatření, která byla zjištěna jako stávající opatření v Nizozemí, se vyjadřují v tom duchu, aby, via, eh, aby zajišťovali eh, zaměstnanost mládeže. O podobné věce se bude hovořit také na radě EBSCO. To jsou teda tedy opatření, která vy jste identifikovali. Já bych nerada se dostala do eh, debaty, kde bychom si nerozuměli. Máme tu poslance z Evropského parlamentu a to místo předsedkyni výboru pro zaměstnanost sociální věci, naše kolegyně Ines Zuber z Portugalska, která je členkou GUE NGL. Prosím, máte slovo na tři minuty senhora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice pozorně naslouchala těm diskusím a na úvod bych chtěla začít takovou otázkou. Totiž pokud... Jestli by nebylo možné, aby nám tady řečníci okomentovali, zejména řečnice z finského parlamentu, protože přišla s příspěvkem, který byl nejkonkrétnější toho, jak by mohl vypadat mechanismus záruky pro mladý. A ta otázka, kterou chci položit, se týká jednoho z nejdramatičtějších problémů, kterým čelí mládí. To je tedy vedle nezaměstnanosti prekariarita, tedy že lidé mají nejisté pracovní podmínky. A to je dramatické jednak z hlediska stability, kterou mladí lidé dnes nemají, nemůžou plánovat svůj život a nemohou nemají také práva, která předchozí generace si vlastně vybudovaly, získaly a nyní se tato práta, práva ztrácí. A je to také otázka, která se přímo týká vytváření eh, větší či nižší úrovně práce. Dobře víme, že nejisté pracovní podmínky jsou <laughs> jakousi předsálím nezaměstnanosti. Kdo má smlouvu nejistou, tak dobře ví, že dříve či později může být mnohem lehčej ohrožen nezaměstnaností a dostat se do ní. Tedy podle mého názoru, eh, když chceme bojovat s nezaměstnaností, tak je důležité, abychom také bojovali právě s těmito pracovními smlouvami, které jsou nejisté. Konkrétní příklady. Například co se týká stáží. Jak je možné, nebo jinými slovy, stážisté, mají vůbec nějakou pracovní smlouvu, nějakou eh, eh, uzavřenou a dále se chci zeptat, jak to s těmi stážemi vypadá, jakým způsobem se zajistí, že ty stáže skutečně přispějou, přispějí pro uh, profesní školení, vzdělávání a jak se zajistí, že vlastně ty stážisté ne, neobsazují místa, která by v podstatě mohl za jiných podmínek obsadit normální regulární pracovník? A další otázka, ta se týká podpory, která se dává podnikatelům. Jestli jsem to správně pochopila, tak je tady podpora z hlediska vypláceného platu, asi 750 eur za měsíc. Ehm, v práci asi po dobu několika let a já se ptám, ti zaměstnavatele mají nějakou povinnost po oplynutí toho období, kdy je podporuje stát? Je tam nějaká povinnost v tom smyslu, že jsou zavázáni té osobě, eh, k, které poskytovali pracovní místo, protože já se obávám následujícího. Je tady nebezpečí v tom smyslu, že takováto státní podpora podnikům by se mohla zvrhnout v tom, že se neustále vlastně podniky budou využívat takhle tu státní podporu, aniž by potom vytvořili stálá regulární pracovní místa. Děkuji. Předám slovo eh, dvěma členům národních parlamentů, Axelovi Šefrovi a paní Marie Plac. Axel Šefer Axla Šefra toho znáte velmi dobře, protože tu pracoval v 90. letech. Vy jste místo předseda politické skupiny SPD Bundestag. Máte tři minuty. Paní předsedkyně, čtyři poznámky z mé strany. Za prvé, Myslím si, že je velice dobré, že Evropský parlament eh, přijal tuto zprávu a že je v ní eh, obsažen ten požadavek, aby existovala záruka pro mladé. My, jakožto členové národních parlamentů, bychom si to měli vzít eh, jakožto závazek, který, ke kterému se povinně zavážeme. A že bychom se měli zavázat k tomu, že se budeme zabývat touto zprávou, jakož i dalšími zprávami v rámci našich rozhovorů v národních parlamentech. Druhá věc. Já sám jsem velice proto, abychom bojovali za záruky. Eh, neboť záruky znamenají v konečném důsledku to, že politika nese odpovědnost. A odpovědnost politice vždy souvisí s státem. Jde tady také o státní odpovědnost, o odpovědnost státu. I když víme a chceme, aby eh, byla na prvním pěstě ekonomika, až potom státní zásahy. Samozřejmě nechceme je udávat do popředí, ale někdy se jim nevyhneme. A třetí věc, Německo na počátku tisíciletí v Evropě bylo často označováno za nemocného muže. Dobře víte, že jsme provedli velké strukturální reformy, což bohužel <laughs> vedlo ke ztrátě úřadu sociálně demokratického kancléře a nyní vlastně sklízí paní Merklová úspěchy naší politiky. Ale pro nás byly důležité tři věci. Za prvé, jednak spořit, ale zároveň investovat. Investovat tam, kde je to nutné. A za třetí, eh, provést strukturální reformy. Vše je velmi obtížné, ale je třeba, abychom tam měli tyto tři pilíře. Protože politika, která se zaměřuje pouze na úspory, vede k tomu, že vzniká spirála, která se točí směrem dolů a potom problémy zhoršuje a neřeší je. A čtvrtá věc, kterou bych rád nadnesl, vím, že poslanci národních parlamentů v podstatě toto nemohou, ale jako bývalý člen Evropského parlamentu s dovolením to zde nadnesu. Někdy je prostě nutné bojovat. A opakuji to, co jsem řekl u nás v Bundestagu. Já si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby i v této otázce Evropský parlament v rámci sporu o víceletý finanční rámec řekl, to, jak byl navržen, odmítáme. A bylo by dobré, aby Evropský parlament kritizoval nás, Němce, spolkovou vládu za to, že chce pouze spořit protože to má negativní dopad. Já si myslím, že to patří do čestné upřímné diskuze. To, že třeba abychom, když zde takto spolupracujeme, národní parlamenty s Evropským parlamentem, abychom takovéto otázky skutečně i zde vyslovili. Děkuji. Budeme mít téma ještě vrátit se k tomuto tématu v druhé polovině dnešního odpoledne, ale ještě bych chtěla předtím vybídnout paní Veroniku Lope Fontaně, aby promluvila. Teď ale předám slovo paní Marii Plac a Maži Karnelison. Prosím, vy jste členka švédského parlamentu a patřila byste k EPP så mycket. Eh, jag skulle vilja kommentera rekommendation. Děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k těm doporučením o zárukách pro mládež. Na základě toho pozadí vysoké míry nezaměstnanosti mladých v Evropě je pozitivní, že komise nyní načrtává cestu ven z krize prostřednictvím určitých pokynů, prostřednictvím kterých mladí lidé mají přístup na pracovní trh. Myslíme si, že ta doporučení dodávají dostatečnou míru flexibility, aby se tedy adaptovala tato záruka pro různé systémy a zdroje různých členských států, ale také je důležité, aby Evropa vyslala jasný signál o významu toho, aby mladí lidé měli přístup na trh. A proto si myslíme my ve Švédsku, že je důležité, aby tento návrh nebyl, nepřišel vníveč. A musíme řádně monitorovat provádění této iniciativy v členských státech Ehm, a to, jak je plněn již vytvořený rámec. A samozřejmě je třeba také respektovat roli nejrůznějších sociálních partnerů na eh, pracovním trhu a roli sociálního dialogu. Eh, Děkuji za jasné stanovisko. A nyní za Evropský parlament promluví řečník a následně za Národní parlament další kolegov. Nyní to je Marži Cornelisen ze skupiny Zelených v Evropském parlamentu, která je z Nizozemska. Máte slovo. Já sedím tady v sektoru pro sociální demokraty dnes. Ráda bych nehovořila tolik o obsahu, ale o evropském semestru, jak víme, politika zaměřená na mládež, a e, mládež jako taková není e, součástí běžnou politik naší e, zemi. Nejedná se tentokrát ale jen o věc pro evropský, evropský semestr, také pro evropské instituce, pro národní parlamenty, takže to je jedna z velikých výjimek možná. Jsou to určité věci, které souvisejí s tímto rámcem je třeba eh, zdůraznit něco ze strany Evropského parlamentu i ze strany národních parlamentů. A já bych ráda uvedla tři návrhy témat, kterým se také budeme věnovat ze strany Evropského parlamentu. Za prvé, všechny členské státy by letos měly předložit národní plány zaměstnanosti se zvláštním zaměřením na mladé lidi. Všechny členské, státy přislíbily, že tak učiní že eh, již eh, v lednu, ale nestalo se tak. A bylo by dobré, abyste požádali vaše vlády doma, aby splnili tento slib a aby vytvořili tento plán pracovních míst nebo zaměstnanosti. A aby se tímto tedy zabývali společně s kolegy na evropské úrovni. Všechny členské státy za druhé by se měli snažit o začlenění eh, do spolupráce s Národním parlamenty vládou také eh, různé organizace se, zabývající se mladými lidmi. Požádejte vaše vlády, aby vytvořili nějaký komunikační nebo konzultační plán, tam, kde to ještě neexistuje, abyste uspořádali něco jako Eh, parlament. A to mě vede k třetímu bodu, jímž je to, že mnoho parlamentů a vlád organizuje celou řadu činností. Některé z nich jsou skutečně inovativní a mm, posilují takto diskuzi o národním reformním programu. Belgi, Belgičané organizují takovéto věci a další státy také. Je tu celá řada dobrých zkušeností, osvědčených praxí, které si můžeme vyměňovat, takže národní parlamenty by si mohly vyměňovat zkušenosti s tím, jak parlamenty mohou eh, napomáhat začlenění těchto jednotlivých aktérů abychom eh, takto působili trochu více demokraticky a legitimně. Děkuji za velice konkrétní návrh a nyní za národní parlamenty promluví Rože Negri eh, ze skupiny socialistů a demokratů, Lucemburský parlament. Na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Neměli bychom především eh, eh, rozvinout sociální ekonomiku, abychom se bránili této nezaměstnanosti mládeže, která je obrovská. Sociální ekonomika by také poskytovala mládeži, pokud ne tedy přímý přístup na trh, tak alespoň tedy nepřímý. A bylo by jasné, že že ti mladí lidé, kteří nejen, že tedy zůstávají doma, tak jsou jaksi vyloučeni eh, ze sociální eh, ekonomiky, je zapotřebí efektivně pomáhat mladý, mladým lidem. Ta záruka mladým by mohla být eh, dána dohromady ruku v ruce eh, s, eh, s sociální prvky ekonomiky, solidární ekonomiky. Děkuji. V rámci této diskuze bych se chtěla nyní obrátit na našich pět panelistů Zda někteří z nich eh, si přejí, jak si uzavří tuto výměnu názorů, zareagovat. Já bych se k něčemu chtěla ještě vrátit, ale paní Filatov se již zapsala, takže vám předám slovo. Pokud si přijete ještě promluvit, Ole Kristensen, vy také? Ne? Jeden, dva, tři, čtyři. Každý tedy dvě minuty, paní Filatov. Jo. Puheenjohtaja, ihan näihin kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče otázek, samozřejmě mladí lidé mají ne příliš tradiční druhy pracovních smluv, ale vždycky i ty netradiční smlouvy jsou lepší než žádné. A pokud tedy umožníme nějakému podniku vytvořit pracovní místo, tak a je to určitě přínosné. Nesmíme ale zapomenout, na to, že i když situace se zaměstnaností je dobrá, tak určitá skupina mladých lidí se může nacházet v potížích. I kdyby byla velká nabídka, tak prostě část mladých lidí nenajde pracovní místo, protože nemá dostatečné vzdělání nebo nedostatečné možnosti, aby prostě pokročili ve své profesní kariéře. Pak se tu hovořilo o tom, jak v rámci rozšíření těch záruk se nám podařilo zahrnout ty mladé lidi. Používali jsme dotazníky přes internet, také různé debaty přes Facebook a tam jsme se dotazovali mladých lidí o tom, jak oni sami eh, vnímají situaci, jak eh, navrhují, jak by se mohly zlepšit tyto naše služby. Takže prostřednictvím této interakce jsme se dozvěděli, co si opravdu přejí ti mladé. Nenahlíželi jsme na to jenom jako my dospěli, ale vyslechli jsme si jejich přání, eh, abychom se dozvěděli, co si oni přejí, eh, jak by měly fungovat tyto naše služby. Tak to jsem to tedy zhrnula, eh, ale v podstatě hovoříme i o obecné politice zaměstnanosti, o tom, jak vytváříme pracovní místa, jak zajišťujeme růst, pokud existuje malá nabídka pracovních míst tady nejdůležitější opravdu je se zaměřit na ty mladé. Děkuji jako další Ola Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. To je velmi dobrý příklad z Finska, že se obracíte na mladé lidi, ptáte se jich. Já bych eh, chtěl zareagovat na dvě poznámky zde ze sálu. Jedno bylo odkladně z Nizozemska která řekla, že pracovní místa nevznikají ve veřejném sektoru, že pracovní místa vytváří reálná ekonomika, firmy, ale z Lucemburska jsme naopak slyšeli, že je možné zaktivovat mládež. Tedy jde o to, abychom měli jakousi směs. Je důležité jednak zaktivovat mladé lidi, abychom nestrátili v budoucnosti celou jednu generaci. Hovoříme o tom, že demografie je velkou výzvou pro Evropu v Evropě je příliš mnoho starších lidí a příliš málo mladých lidí, ale pokud nezapojíme, nesaktivujeme mladé lidi, tak je budoucnu ztratíme. Jde tedy o to, abychom měli správnou kombinaci. Veřejný sektor má závazek zaktivovat mladé lidi tak, aby v budoucnu mohli vést řádný život. A to se netýká pouze Evropy či Evropské unie to se prostě týká AOH každé jednotlivé země z té 27. I oni to musí financovat. Jde o to, abychom měli správnou konvenci a každý z toho mít užitek mít bude, pokud tedy do mladých lidí budeme investovat. Děkuji. A nyní Jose. Děkuji, paní předsedkyně. Několik obecných připomínek. V první řadě myslím si, že Evropa je velice různorodá, proto každý členský stát má svoji historii, svůj eh, historický základ, své dědictví, svoje hospodářství. Například já jsem Bask, kde máme nezaměstnanost o třetinu nižší než ve zbytku Španělska. To znamená, nejsou to homogenní reality. Každá země i region jsou odlišné. Uh, s 55% nezaměstnaností mladých ve Španělsku je třeba opravdu něco udělat. Je to nesnesitelné. Eh, říkám to, já chápu to, co tady eh, řekli kolegové. Ano, je třeba podporovat reálnou ekonomiku, v to věřím, ale co je ta reálná ekonomika? Když se vláda rozhodne vystavět eh, dálnici, tak e, to je reálná ekonomika nebo ne? Tady nějaké politické rozhodnutí o tom to může e, rozhodnout a nějak to změnit. Myslím si, že existuje určitá marže v rámci této hry, e, o které všichni víme. Španělka a Španělsko, pane Sarkasy, vlastně má realitu, kterou si dobře znáte. My činíme obrovské úsilí a strana, kterou tu já zastupuji, kterou tu zastupuje eh, vlastně neplní eh, to, co jsme původně slíbili. Přistupujeme k úsporným opatřením, a to zejména proto, že si přejeme snížit deficit, přejeme si znovu, eh, znovu nabít likvidity, přejeme si znovu obnovit důvěr, důvěr našich obyvatel a proto uh, jsme eh, si vyhrnuli rukávy a postupujeme takto, aby tu existovaly možnosti a zejména možnosti vytvářet pracovní místa. Pak otázka sociální ekonomiky. Tady chci říci, eh, že například nějakých 300 tisíc eh, lidí je zapojeno do vytváření těch družstevních podniků a velká většina z nich to jsou právě mladí lidé kolem 30 let a stávají se takovým hybným motorem. Pak co způsobila finanční krize? Způsobila hodně toho zlého a postihla nás téměř všechny. Celá řada podniků má nedostatečné eh, finance, museli uzavřít eh, své podnikání, nebo jim neplatí klienti a podobně. Ale navíc zažíváme změnu přicházejí eh, nové věci, nové technologie naprosto mění ten tradiční ráz zaměstnanosti a běžných postupů. To znamená, ještě je před námi velký kus cesty, je třeba se nad tím dobře zamyslet. Tady děkuji, pane Kristensene, za to, na co jste apeloval, příliš se o tom tu mnoho nehovořilo a to je totiž demografický problém Evropy. Evropy, která stárne, Evropy, která nemá budoucnost, čili tomu mnohé země, jako například ta moje, která se blíží naprosté sebevraždě. Je třeba Eh, pomýšlet i na ty demografické eh, problémy, vždyť ty účinky aktivních nebo proaktivních politik ve prospěch porodnosti, tak ty přinesou výsledky až za hodně dlouho. Pokud si přejeme budoucnost pro Evropu, tak se Evropa bude muset změnit. Děkuji. Ehm, merci, je vais maintenant donner Děkuji. Nyní má slovo naše paní zpravodajka která se věnovala tématu nezaměstnanosti. mladý paní Skledevská. Děkuji. Paní předsedkyně. po debata ukázala. Máš to? Mm. Jo, oh, ok. Jasně ukázala, že bez spolupráce členských států nejsme z to vyřešit situaci mladých lidí na pracovním trhu tedy pouze z evropské úrovně. Spolupráci tedy potřebujeme. Chtěla bych poděkovat za veškeré konstruktivní příspěvky. Rovněž velice děkuji i naší řečnici z Finska, která hovořila o těch šancích. Tato myšlenka se mi velmi líbila, tato myšlenka, že je zde možnost získat zaměstnání na 10 měsíců a e, zaměstnavatel potom za každého takového pracovníka zůstává e, asi 750 eur za měsíc. To je velice dobrá myšlenka. Já si myslím, že záruka pro mladé, což je e, nápad, který vznikl ve výboru pro zaměstnanost, já bych chtěla velice poděkovat naší předsedkyni, paní Permanš Perez. A chci říct, že skutečně doufám, že se nám podaří mít zprávu, která se nestane pouze jedním z dalších papírů a dokumentů, ale že se nám skutečně podaří pomocí tohoto dokumentu změnit situaci mladých lidí na pracovním trhu. Doufám rovněž, že budeme spolupracovat konstruktivně a že politické skupiny eh, se budou snažit a podaří se jim dosáhnout dohody. Myslím si, že šanci máme. Měli bychom se zaměřit na to, abychom nakonec skutečně nestratili jednu celou generaci. Na závěr bych se chtěla vrátit k tomu, co řekla paní Zuberová. Ona hovořila o tom, jak důležitá je jistota, když dochází k tomu, že mladí lidé získávají pracovní místo, protože právě ta otázka nejisté práce je velmi aktuální. Často je tomu tak, že pracu zaměstnavatele zneužívají systém, že ho podkopávají. Já sama s tím mám zkušenosti. Již jako studentka jsem měla svůj vlastní podnik a vím, jak obtížné to je. Pokud každý zaměstnavatel by měl povinnost zaměstnat jednoho stážistu, myslím si, že by to bylo velmi obtížné. Děkuji. Merci beaucoup. Moi, je voudrais également à titre de conclusion. Děkuji. Já bych nyní to krátce schrnula a to do šesti bodů. Bod číslo jedna. Myslím si, že otázka nezaměstnanosti mladých se pojí se riziky, totiž v tom smyslu, že opravdu nám hrozí, že ztratíme jednu generaci. Máme cíle, jako je například udržitelnost. Ve francouzštině se dokonce říká stability, dokonce ve francouzštině sustainability, takže to pojem udržitelnost se prosazuje ve všech možných oblastech, například v ekonomii, v ekologii, ale myslím si, že dříve, než se budeme zažívat, zabývat životním prostředím, musíme se zabývat samotnými lidmi a zde opravdu hrozí, že ztratíme jednu generaci. A to je ztráta lidí. Proto je třeba, abychom si položili otázku, zda skutečně dokážeme čelit globálním výzvám. To je otázka, o kterou jde. Naši strategové experti říkají, že cesta, kterou se máme vydat, pokud chceme zvládnou výzvy, je cesta inovace. Vždy se na prvním místě hovoří o inovacích. Pokud toto je ta správná cesta, tak se zde nabízí otázka, kdo jiný než mladí lidé jsou vůbec schopni vytvářet inovace. Dobře víme, že prvním zdrojem inovací jsou vždy mladí lidé. Ano, staří, moudří lidé mají zkušenosti, ale my potřebujeme nové nápady, nové myšlenky, inovace. A to ne proto, že chceme být velkorysí vůči mladé generaci, ale protože musíme být egoističtí, musíme myslet na nás, na přerozdělování a to znamená, že potřebujeme na trhu práce mladé lidi. Druhý bod, to se týká něčeho, co uvedla kolegyně z Nizozemska. Samozřejmě musíme se věnovat otázce mladých lidí, kteří předčasně odchází ze škol. Ale existuje tady velké rozpětí mezi těmi, kteří nejsou kvalifikováni a těmi, kteří jsou vysoce kvalifikováni. A v tom spočívá ta výzva. Když nyní hovoříme o mladých lidech, já jsem právě hovořila s jedním komisařem a o možnosti, jak mohou mladí lidé vytvářet inovace. V čem tedy spočívá problém? my nemáme žádný přechod mezi vzdělávací fází a fází, kdy se lidé zapojují do trhu práce. Nemůžeme říci, že dnešní mladí lidé nemají kvalifikace a přesto jsou nezaměstnaní. V našem stanovisku říkáme, že je třeba se věnovat i těm, kteří do 30. roku věku Stále jsou situace, že kdy opouští školy, ale práci nemají. Ve Španělsku se to velice jasně projevuje, dokonce i osoby, které mají vysokoškolský diplom, nenajdou práci. Není to tedy otázka kvalifikací, je to otázka toho, jak otevřeme trh práce pro mladé lidi. A ještě něco k tomu, co řekl kolega z Řecka, mě to velice překvapilo. On hovořil o několika číslech. Já jsem se dívala o číselních údajích už jak dlouho rozjera. On se zabýval finančními trhy. A co mě velmi znepokojuje eh, na pracovním trhu, je následující skutečnost. Ti, kteří nyní pracují a mají například odborné vzdělání, mají pracovní místo například v Německu, Takovýchto lidí je v Německu 16%. 16% tvoří tato skupina. 16% pracovníků v Německu má vzdělání, které je pod vzděláním maturitním. V Řecku je takových lidí 60%, v Portugalsku 47%. Proto se tedy ptám, jak to vypadá s nízkými kvalifikacemi. Jasně z toho vyplývá, že kvalifikace je zásadní. Má další poznámka se týká toho, co řekla paní Cornelison, a týkalo se to možnosti či povinnosti členských států provést reformu trhu práce. Toto si myslím, že by skutečně mělo být důležitým elementem našich diskusí. Pokud bychom si skutečně zvolili to otevření trhu práce za prioritu, tak říkám paní Cornelisen, že nestačí, abychom pouze sázeli na růst a investice. Musíme udělat zaměstnanost jednou z našich priorit. Nesmíme si pouze klást otázku, jak můžeme generovat, vytvářet investice, ale musíme si klást otázku, jak obecně přistoupit k otázce zaměstnanosti nemá smysl, aby náš výbor vypracovával specifická opatření pro jednotlivou, každou jednotlivou členskou zemi. Je spíše důležité zaměřit se na rozpočtovou politiku jednotlivých zemí a na to, jaké mají konkrétní problémy. Jak jsem mi říkala, strukturální reformy, investice, inovace, toto vše přispívá k tomu, eh, že je potom stát schopen vytvářet pracovní příležitosti. Pan komisař Andor to ve výroční zprávě o růstu pro tento rok již říká. Pokud členské státy chtějí dosáhnout svých cílů v oblasti mladých lidí, tak eh, téma nezaměstnanost mládeže patří do národních reformních programů. A nyní má čtvrtá poznámka, souvisí rovněž s tím, co řekla paní Margit Konrád. A Týká se to kreativních strategií pro vytváření pracovních míst. Mí kolegové z Evropského parlamentu to znají téměř z paměti, neboť my to opakujeme téměř na každé naší schůzi. Jsem přesvědčena o tom, že objektivní monitorování evropského vývoje, a to dokonce v období před krizí, ukazuje, že investice do zeleného růstu sami o sobě nestačí proto, abychom vyřešili otázku zaměstnanosti. Deset let před vypuknutím krize jsme měli růst ve výši asi 2%. Vždy jsme slýchali, že pokud existuje růst ve výši 2%, je možné vytvářet zaměstnanost ale dokonce i když jsme měli tento růst, tak se nám nepodařilo vytvářet pracovní místa. Bylo to v Lisabonské smlouvě článek 9, ale nikdo tento článek nerealizuje, nevyužívá. Tam se říká, že pokud Evropská unie realizuje politiku nezávisle na tom, v které oblasti, tak je vždy třeba, aby ověřila, jaké dopady bude mít tato politika na sociální oblast. Jde tedy o hodnocení dopadu. Samozřejmě nejde o to, aby pro každé jednotlivé opatření jsme si najali eh, odborné poradce, to jistě ne. Nyní má pátá poznámka. Vracím se k tomu, co řekli mi předřečníci. Já také mám ten velký sen v tom smyslu, že se nám podaří udělat v rámci záruky pro mladé, to tež, co dosáhly národní parlamenty v oblasti daně z finančních transakcí. Nejdříve byla evropská iniciativa, která potom měla dopady, konkrétní dopady eh, na národní parlamenty. A když se podíváme na záruku pro mladé, eh, tak například ve Finsku existuje zkušenost s, s takovýmto typem mechanismu. Rovněž v Rakousku a v Lucembursku. A nyní máme ve Francii smlouvu generací, která se právě zavádí smlouvu mezi generacemi. Možná by bylo vhodné, abychom se setkali a řekli si, každý členský stát potřebuje iniciativy, pomocí kterých vláda zajistí to, že se skutečně e, zaměří na záruku pro mladé, tak aby byla úspěšná. Já doufám, že irské předsednictví toto e, rovněž e, prohovoří jako téma na radě EPSCO. A poslední bod, vracím se k tomu, co řekli kolegové ze Švédska. Nesmíme eh, dopustit, aby ten návrh, který již vypracován, byl nějakým způsobem oslaben. To je velmi důležité. Výbor řekl, že stávající dokument je dobrý kompromis. Jistě by bylo vhodné, aby se celá věc vyvinula dál, aby z toho vznikl skutečný mechanismus, ale myslím si, že to, co máme nyní na stole, by měli akceptovat skutečně všichni. Opakuji, záruka pro mladé by měla být realizována a to během a to tedy v tom smyslu, že do čtyř měsíců by mladí lidé tedy měli tuto záruku. Časový harmonogram existuje, my jsme se tady zvěděli, jaké jsou skutečnosti ve Finsku a uvědomili jsme si, jak důležité je právě toto období čtyř měsíců, protože přesně během těchto čtyř měsíců je důležité, abychom zachytili mladého člověka tak, aby skutečně se podařilo nalézt nějaké pracovní místo pro něj. Pokud to bude 6 měsíců, je to příliš dlouhé. Tedy pokud chceme skutečně zavést záruku pro mladé, je třeba, aby to byly 4 měsíce. A proto velmi doufám, že budeme i nadále spolupracovat. Pokud z té spolupráce zejdou podněty, které nás navzájem posílí, tak bych to velice uvítala. A já doufám, že jak Evropský parlament, tak národní parlamenty si volí odpovídající politické priority. Tímto bych uzavřela tuto část diskuse. Děkuji účastníkům z národních parlamentů a také z Evropského parlamentu a myslím, že si všichni zaslouží potlesk. A teď bych vás chtěla požadat, abychom mohli vyměnit eh, panel, aby mohli tedy kolegové usednout na eh, tato místa u předsednického stolu.

si vous voulez bien, euh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud eh, se můžeme znovu rozesadit na svá místa. Po této krátké pauze budeme pokračovat, a to druhou etapou našeho odpoledne. Naše téma je také zásadní, jedná se o sociální dopad programů ekonomického přizpůsobení v členských státech, které se potýkají s finančními obtížemi. Tuto diskuzi na je náš panel, složený ze tří kolegů. Dva jsou z národních parlamentů, z výboru pro sociální bezpečnost a práci z portugalského parlamentu, pan Canavaro, a místo předseda výboru pro sociální záležitosti lotyšského parlamentu, pan Ašeradens. Asi to nevyslovuji úplně dobře a za Evropský parlament kolegyně Veronika Lope Fontaně, která je zpravodajkou pro zprávu Evropský semestr a výroční zpráva o růstu, která byla přijata na výboru EMPL minulý čtvrtek. Připomenu, kam jsme došli. Význam těchto témat a význam eh, sociálního dopadu těchto politik. Hovoříme o multiplikačním efektu eh, opatření zaměřených na úspory. To ovšem nejsou multiplikátory růstu jako takové, ale multiplikátory sociálního dopadu a dopady na zhoršení eh, situace v oblasti zaměstnanosti. To je tedy práce, kterou se zabýváme ve výboru pro zaměstnanost sociální věci vidíme, jaký toto má dopad na občany eh, v oblasti ztráty práce. A chceme tedy, aby byly eh, vyslyšeny i naše obavy. Předám slovo eh, třem, třema parlamentním expertům, za to tak můžu říci ze všeho nejdříve panu Jose Manuelovi Kanavarovi na 10 minut a chci připomenout ještě, že vy jste předseda výboru pro sociální bezpečnost a práci v portugalském parlamentu. Prosím, vážený kolego, máte slovo. Euh, je vous adresse mes compliments, madame la présidente. Euh, Děkuji. Také chci pobla, eh, zde mm, pozdravit všechny kolegy. Nebudu mluvit portugalsky. Social. Respektive budu hovořit ve své mateřině. Hovořit o fiskální a rozpočtové konsolidaci, zejména v portugalském případě, je velká výzva. Já se pokusím této výzvě dostat, ale chtěl bych říci a připomenout, že tady vyslovím svůj vlastní názor. Jsem předsedou parlamentníkom výboru, ale rovněž jsem eh, poslanec, který je zvolený za jednu ze stran, která podporuje současnou portugalskou vládu. Eh, navzdory tomu se pokusím být alespoň částečně nestranný. Eh, specifická literatura, která se Eh, týká tedy vědecko která se týká procesu fiskálního rozpočtové eh, konsolidace je jasná v tom smyslu, že nikdy tato konsolidace není neutrální ze sociálního pohledu. Eh, není možné mít konsolidaci a zároveň nestratit alespoň část sociálního blahobytu. Proto tedy eh, vlastně takováto konsolidace probíhá za velkých politických nákladů. V samotném memorandu o porozumění, které bylo v roce 2011 podepsáno portugalskou vládou MMF a ECB, stanovuje obecné ukazatele, které zobrazují negativní sociální dopady na populaci. Tehdy, v této době, eh, si všichni byli jasně vědomi tohoto faktu. Portugalsko se snažilo tedy kontrolovat rozpočet velice zásadně a e, zahraničí uznalo toto území a to jak instituce, které ho finančně podporují, tak samotné finanční trhy. V finančním mezinárodní sektor bylo Portugalsko oceněno za své snahy, za to, jak realizuje úsporný program. Někdo si myslí, že to bylo přesně v tom, že jak nutné, někdo si myslí, že Portugalsko zašlo příliš daleko. Samozřejmě ze sociálního pohledu je nejhorší eh, problém nezaměstnanost. Momentálně máme míru nezaměstnanosti o 5% bodů vyšší než v době před podepsání memoranda. 8, 8% máme nezaměstnanost vyšší v oblasti mládeže a asi o 1,5 procentního bodu máme nezaměstnanost vyšší u dlouhodobě nezaměstnanosti, když to srovnáme a opakuji s obdobím prvního trimestru 2011, tedy obdobím před podepsáním eh, programu pro portugalskou konzolidaci. Eh, toto navýšení nezaměstnanosti je mnohem vyšší než je obecná tendence jak v EU, tak v e- eurozóně. Je to velice důležitý sociální indikátor a jasně to ukazuje, jaký negativní dopad existuje v oblasti rodin. A samozřejmě je to i zátěž pro veřejné rozpočty, eh, protože musí se vyplácet sociální dávky. Portugalská vláda přesto předevšechlo se snažila dohodnout se sociálními partnery v oblasti trhu práce. Podařilo se nám to. Eh, z dohod, eh, do dohod se nezapojilo pouze jeden eh, odborový svaz, který je značně nalevo. Portugalsko zavedlo změny do zákonníku práce. Tyto změny podpořila socialistická strana, která je největší opoziční strana. Tyto změny v zákonníku práce usnadní zaměstnávání osob. Samozřejmě, že teprve v čase se projeví pozitivní aspekty těchto změn. Na začátku je dokonce možné, že se situace pro občany zhorší. Dobře víme, že Portugalsko má velký problém se zaměstnaností, ale snaží se podporovat mladé lidi pomocí evropských potředků tím způsobem, že podporuje jejich zaměstnavatel, tak aby mladí lidé mohli eh, získávat profesní zkušenosti, například pomocí stáží. Máme se celou řadu iniciativ v tomto směru, například naše nejnovější iniciativa se zaměřuje na méně kvalifikované pracovníky, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Co se týče sociální sektoru, zde máme úzkou spolupráci s cílem zmírnit negativní dopady úspor a krize. Máme tady plán sociální nouze, který přijala portugalská vláda, který se snaží zareagovat na bezprostřední potřeby osob, zejména těch nejzranitelnějších, to jsou lidé, kteří mají příjem, který je nižší než minimální plat a rovněž ti, kteří požívají životní minivu. Jeden příklad jsou například eh, lidé, kteří eh, jsou manželský pár, jsou oba dva nezaměstnaní a nemají dokonce ani dost peněz na potraviny, jejich děti z tohoto důvodu opouští školy. Dále. Snažíme se řešit eh, například problém zadlužení rodin tím, že chceme přijmout nové zákony, které podpoří občany, když eh, řeší své problémy s dluhy s bankou. To je tedy jeden z příkladů politik, které jsme zavedli. Eh, dále zde máme problém dalších škrtů v rámci plánového rozpočtu na rok 2014. Tyto škrty samozřejmě ještě prohloubí některé sociální problémy. Ale jaký bude přesný dopad těchto škrtů, vidíme teprve, až se přesně rozhodne o jejich podobě. V současné době zde máme soubor veřejní politik, které zavádíme přímým i nepřímým způsobem, které se snaží zmírnit negativní sociální dopady. Některé z těchto politik jsem vám právě představil. Pak je zde soubor jistých typických charakteristik Portugalců, které jsou velmi pozitivní, protože portugalsky projevili, eh, že podporují hodnoty a solidaritu. A eh, právě toto například vede k tomu, že lidé se neformálně podporují navzájem a tím zmírňují negativní dopady krize a eh, výpadku příjmů některých rodin. V Portugalsku tedy máme jisté malé skupinky ve společnosti, které se propojí do sítí a tyto malé skupinky se vlastně eh, jak si transformují do velké společnosti, která si navzájem pomáhá v překonávání těchto českých zabů. A skutečně Portugalci se za toto zaslouží zásluhu, neboť oni se eh, skutečně dokázali postavit stávajícím problému a snažit se je řešit. Samozřejmě velké makroekonomické problémy nemůžeme vyřešit pomocí mikrořešení, ale vždy je důležité, abychom vyzdvihli tuto zásluhu evropských eh, portugalských občanů, promiňte, a Myslím si, že z tohoto důvodu si Portugalci skutečně zaslouží podporu ze strany našich evropských partnerů. Děkuji. Děkuji. Nyní předám slovo dalšímu kolegovi, panu Arvilsi a místo předsedovi výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost v, leto, v lotyšském parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Než začnu hovořit o situaci v Lotyšsku, naší situaci, rád bych poděkoval paní předsedkyni za výběr předchozích témat. Naše stanovisko zůstávalo poněkud rezervované, ale dnes se náš pohled na věc změnil a doufám, že se nám podaří změnit také ehm, názor našich představitelů. Já jsem rád, že se mohu účastnit, vážné kolegyně a kolegové, těchto zasedání. Je pro mě velkou ctí, že mohu reprezentovat lotyšský parlament a hovořit o lotyšské zkušenosti v oblasti ekonomické a finanční krize. V minulosti bylo Lotyšsko chváleno i kritizováno. Pokusím se poskytnout několik informací na základě závěru z různých postupů. Mezi lety 2008 a 2011 až došlo k, k tomu, že se silný pokles HDP změnil v dynamické zotavování ekonomiky. Díky tomu eh, společnost v, Lotyšce, eh, v Lotyšsku přijalo pro reformy. Program souvisel eh, s nepopulárními reformami a opatřeními zaměřenými na úspory. Díky tomu se podařilo vyrovnat naše výdaje s příjmy a znovu si získat důvěru věřitelů. Při zvládání krize jsme měli příležitost se takto situaci vypořádat i díky strukturálním fondům z EU. Lotyšsko se, použilo, eh, se poučilo z omezených, hm, z toho, že mělo omezené množství prostředků eh, v době eh, krize. Samozřejmě, že je tu ještě celá řada problémů. A úsporná opatření ovlivnila sociální status jednotlivců i společnosti. Podle údajů Eurostatu průměrný eh, plat Lotyše mezi lety 2008 a 10 se snížil o 28 To nejvíce eh, postihlo dvě skupiny obyvatelstva. Mladé lidi do 24 let a občany mezi 45 a 46 lety. Pardon, 64 lety. Strategie e, nouzové sociální sítě ukázala, že je efektivní a že efektivně tedy snižuje negativní sociální dopad krize, naše vláda se snažila zlepšit situaci v oblasti zdravotnictví, vy, připravila také ve spolupráci se, se samozprávami programy rekvalifikace. V oblasti e, nezaměstnaných se podařilo to, aby si nezaměstnaní eh, udrželi svou úroveň kvalifikace, aby následně mohli opětovně eh, pracovat. Podařilo se snížit eh, spojená rizika více než dvakrát. Vysoká úroveň emigrace se ukázala v době krize. Z mnoha důvodů více než 10 občanů Lotyšska odešlo eh, z této země. Lotyšsko považuje svůj program za svůj program a za klíčový eh, bod své budoucí politiky to, aby se tito lidé navrátili. V letech 2009 je až 11. Nezaměstnanost byla vyšší, ale nyní máme takovou jako mm, jiný problém. Máme problém chudoby lidí, kteří pracují, protože 35% zaměstnaných eh, nebo pracujících lidí eh, vydělává jen minimální mzdu. Sociální vyloučení je tedy stále věcí, kterou se musíme v našem politickém programu zabývat tomto roce lotyšská vláda bude usilovat další snižování chudoby. Zemna je zapotřebí se zaměřit na děti. Velmi rádi se poučíme prostřednictvím mechanismu spolupráce a spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je OECD. E a I dnešní příležitost, dnešní fórum je dobrým způsobem, jak mm, získávat eh, plodné myšlenky do roku 2020. Doufám, že naše země bude mít eh, realizovány úspěšné reformní programy. Zaměřujeme se na místní obyvatele, zaměřujeme se na přesunutí daňového břemena Dalším bodem je boj proti šedé ekonomice. A to je obtížně zvladatelný úkol. Je jasné, že řešení sociálních problémů bude naším tématem i pro tento rok. Doporučení pro Lotyšsko ukázalo, že Lotyšsko musí vykonat ještě domácí úkoly, které se zaměřují na snižování chudoby, na snižování vyloučení, na poskytování patřičné asistence. Potřebujeme také, aby národní parlamenty eh, poskytovaly eh, společně politickou Eh, aby se navzájem podporovali. A další výzvou pro evropský semestr je poskytování synergie mezi politikami finančními, za, eh, politika, politikou zaměstnanosti, sociálními politikami, ekonomickými politikami, aby se nezapomínalo na eh, jednotlivé regiony. Politici musí brát v úvahu, že Eh, nezaměstnanost nelze, nelze vyřešit eh, z ničeho nic. Je zde celá řada ekonomických faktorů, které je třeba mít na paměti, je třeba uh, uskutečnit cílená opatření uh, za pomoci aktivních účastníků a poskytovat občanům uh, dobré perspektivy zaměstnanosti. Je třeba, aby se Eh, předešlo eh, takovým léčkám úsporných opatření, jako je například ten nedostatek zdravotní eh, péče anebo nedostatek bezpečnosti na pracovišti. Zdroje jsou omezené. Proto je zapotřebí, aby tyto finanční prostředky byly správně zacíleny, aby byly používány efektivně. průběhu krize a po ní se zdálo, že potřebujeme větší sociální podporu. A bylo důležité, aby se navýšil sociální rozpočet. Například v oblasti sociální bezpečnosti bylo vypracováno mnoho Eh, studií, včetně studií, které financovala Světová banka. A výsledky těchto studií se přerodily v základ pro úpravu stávajících politik tam, kde to bylo zapotřebí. Cílem je zlepšovat blahobyt našich občanů. Měli bychom mít na paměti závěry, k ním jsme došli v průběhu krize a použít se z našich nejlepších zkušeností z naší zemí. Neměli bychom Eh, usnout na Vavřínech a měli bychom eh, pozbuzovat lotické obyvatele, aby se vrátili zpět do vlasti, aby přispívali dále k budoucnosti země. Děkuji za toto konkrétní svědectví o zkušenostech vaší země. Nyní si vyslechneme posledního experta z rad poslanců, to je paní Veronika Lope Fontaně, zpravodajka Evropského parlamentu eh, eh, pro výroční zprávu o růstu 2013. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. A minulý týden byla schválena zpráva výboru pro zaměstnanost o evropském semestru a musím říci, že si vysloužila podstatnou většinu. Podporujeme ji v osmi prioritních bodech. Za prvé nutnost splnit ty strategické body strategie 2020, také to, jak vytvořit zaměstnanost prostřednictvím strukturálních strategií po řešení pro nezaměstnanost mladých, o tom jsme hovořili před chvílí, reforma pracovních trhů, když je to zapotřeby, nezbytnost investovat do vzdělání a výzkumu, dále cíle toho, aby i veřejné služby pomáhaly řešit otázky sociální exkluze a pak další část textu, která se vysloužila <clears throat> dohodu a to je téma fiskální konsolidace a to je tedy bod, který bych tu chtěla já nyní rozvinout, protože má velký význam, jak na to poukázali kolegové. Má sociální dopad. V tuto dobu probíhá hloubková debata ohledně program na rozpočtovou úpravu ve všech členských státech. Hovoří se o jejich výsledcích a o vhodnosti a každý na to má jiný náhled. Některé extrémní názory obhajují opravdu tvrdý přístup k, k fiskální konsolidaci a jiní jdou zase spíš radikálním navýšením výdajů, eh, které by mohly mít eh, dopad na udržitelnost veřejných financí. A pak jsou tu určité názory někde eh, uprostřed, ve středu. Tam jsme se snažili mi právě podle toho napsat náš text naší zprávy. Krize prokázala nezbytnost provedení opravdu tvrdých úprav. V roce 2009 a 10 eh, fiskální deficit eurozóny se nacházel na 6% HDP a také veřejné zadlužení EU vzrostlo z 60 na 90%. Na druhou stranu bylo zapotřebí reagovat na krizi e, státních zadlužení. Ta vznikla díky e, zadlužení některých členských států v eurozóně a to si vynutilo přijetí určitých velice agresivních rozpočtových programů a vynutilo si také opravdové oběti e, ze strany našich občanů, od kterých už vlastně nemůžeme žádat nic víc. V různých členských státech se došlo, to došlo tak daleko, že lidé už nemohou snášet déle tyto nároky. E, nezaměstnanost e, se nachází na úplně neudržitelných 11,8% a v některých zemích, jako u nás ve Španělsku, dokonce 26%. Zejména je závažná situace mladých lidí, o tom jsme před chvílí hovořili. Jen chci připomenout, že každý pátý mladý v EU je nezaměstnaný konkrétně 22,8 a v některých členských státech to přesahuje 50 a to je opravdu neudržitelný stav. A situace se zaměstnanosti. Ta se zhoršila v průběhu roku 2012 a předpovědi na rok 2013 jsou také pesimistické. Segmentace pracovního trhu se navyšovala, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost dosáhla opravdu alarmující úrovně a um, příjmy uh, v, v domácnostech v členských států se snižují. Kromě toho um, se objevily opravdu hloubkové sociální problémy. Uh, velká část populace je ohrožena chudobou a exkluzí takže došlo k opravdu vyhrocení a sociální polarizaci v četných státech EU. Tato dramatická situace a také skutečnost, že se již postupně e, rozmělňují určité pochybnosti a ten scénář, že ta e, krize státního zadlužení je nyní už příznivější než před nějakým půl rokem a to díky nejrůznějším faktorům, které přispěly k fiskální konsolidaci, i když eh, tak si nyní lidé kladou otázku, zda je stále ještě zapotřebí si tolik utahovat opasky, a nebo již můžeme přistoupit k méně agresivnějším formulacím. Až dosud jsme tedy léčili našeho pacienta terapii šoku, ale nyní je třeba uh, změnit uh, tuto léčbu. V nadcházejících měsících ty budou eh, obtížné, protože hospodářství stále ještě prokazuje známky oslabení a dopad, eh, sociální dopad krize je stále ještě tvrdý. Předpovědi poukazují, že Evropa se postupně eh, vrátí k růstu v roce 2013 a zcela se, nebo hodně se zotaví v průběhu roku 2014. Nicméně předpovědi nejsou stejné pro všechny země. Některé země jsou více postiženy dopady fiskální konsolidace, zejména tedy ty země, kde došlo k navýšení nezaměstnanosti a zhoršení sociálních ukazatelů. V tuto dobu, v období, kdy se eh, finanční stabilita podstatně zlepšila, i když jsou tu stále ještě podstatná rizika, tak nesmíme rozhodně složit ruce do klína, protože Růst a vytváření zaměstnanosti musí být stále prioritou. Je nezbytné, abychom revidovali naše ekonomické politiky a je důležité nalézt vhodnou rovnováhu mezi rozpočtovou konsolidací a hospodářskými opatřeními, to na jedné straně, a sociální politikou a opatřeními ve prospěch růstu a zaměstnanost na druhé straně. Je nezbytné i nadále provádět konsolidační programy, s cílem eh, ozdravit nebo vypořádat se s deficity, abychom zajistili udržitelnost veřejných financí. Nicméně je třeba to provádět eh, takovým způsobem, který bude diferencovaný, bude proporční a bude vhodný a prospěšný růstu. Toto jsme schválili ve výboru pro zaměstnanost. Tedy ano, musí pokračovat fiskální konsolidace, ale tato eh, konsolidace musí být opravdu proporční a musí zajistit zotavení ekonomiky a vytváření pracovních míst. Rytmus této konsolidace samozřejmě musí být odlišný v jednotlivých zemích na základě jejich mm, dané fiskální situace. Je zřejmé, že země se zadlužením nad 100 HDP má jenom malý manévrovací prostor pro to, aby mohla provádět své rozpočtové politiky expanzivním způsobem a aby mohla na sebe přebírat ještě další finanční závazky. Naopak ale země, které jsou málo zadluženy, mohou již nyní provádět takovýto druh politik i v období krize. Je důležité mít na paměti, že neexistuje jednotný lék pro všechny. A také se nesmíme ale vzdát toho, že i nadále budeme eh, usilovat o udržitelnost našich veřejných financí, protože eh, rozpočtová konsolidace by rozhodně neměla ohrozit náš potenciál pro růst, vytváření pracovních míst a eh, neměla by navyšovat, zvyšovat chudobu a sociální exkluzi. To je důležité zejména pro země, které zažívají recesi nebo zaznamenávají pouze nízkou úroveň růstu a pro země, které již delší dobu vykonávají obrovské úsilí, aby ozdravili své finance. Všem těmto zemím bychom měli umožnit velký prostor, eh, eh, velkou flexibilitu, aby se jim toto podařilo. Děkuji. Kolik? Děkuji mnohokrát, kolegyně. Tímto byla eh, ukončena eh, původní eh, expoze. Mám šest zapsaných řečníků, ještě nám zbyde nějaký čas. Pokud si ještě budete někdo přát, přispět do diskuze, budete vítáni. Máte onen bílý list papíru, který můžete ukázat našim spolupracovníkům. Baronka Deta Okatan předsedkyně výboru pro vnitřní trh a zaměstnanost ve sněmovně lordů. Zde by eh, příslušela k politické skupině ECR a následuje poslanec Evropského parlamentu Papukis. Paní baronko Katan, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím říct, že mě eh, deprimovala eh, tato zpráva do té doby, dokud se nevyslechla situaci Lotyšská, protože oni měli skutečný problém a rozhodli se, že přijmou skutečně přísná otevření. Já si vím, eh, že je to relativně jednodušší, když máte menší počet obyvatel. Ale zdá se, že každý jednotlivě se skutečně na toto zaměřil a já bych opravdu ráda slyšela více o jejich zkušenosti. Problém, který máme v Velké Británii, spočívá v tom, že je to ta myšloka, že by lidé měli jít pracovat v sobotu, když eh, nemají školu. Lidé měli příliš mnoho peněz a nemuseli za to eh, stávkovat. Člověk, který se stal ředitelem Tesco pracoval v posobotách, když mu bylo nějaký 14, 15 a um, plnil tam regály, stal se nyní jedním z nejdůležitějších podnikatelů nejen v Británii, ale e, ve světě. Takovéto modely fungovaly v minulosti, nyní je však velice obtížné pro mladé lidi být alespoň motivováni k tomu, aby šli na takovouto práci. Já vím, že při eh, řešení toho situace lépe, snadnější postupovat lokálně. Eh, dá se říct, dám vám 10 liber, když eh, umyjete dvě auta. A tímto způsobem lze lidem dávat nějakou práci. A tak se u nich vytváří pracovní disciplína a pracovní rutina. To jsou témata, o kterých je třeba hovořit více. A já si říkám, zda na něco takové myslí také parlamentní výbory to eh, poměrně souvisí s tím, co jsme udělali v, eh, ve Velké Británii. Připravili jsme zákon, který by se zabýval právě tím místním prostředím, aby lidé cítili zodpovědnost a hrdost za to místo, kde žijí, eh, kde pracují, aby toto působilo i u mladé generace. Já vím, že demografické údaje jdou proti, ale naše populace velice stárne a my budeme potřebovat tyto mladé lidi, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní, aby byli eh, kvalifikovanější, aby měli pracovní návyky, lepší pracovní návyky. A ti z nás, kdo ukončí naši pracovní aktivitu, by byli schopni jim poskytnout určité typy či eh, asistenci. A některé mládežnické organizace eh, by mohly být jaksi motivovanější ve skupinách toto konat nemůžeme říct, že potřebujeme Evropskou unii, aby nám dala na to peníze, potřebujeme evropské instituce na to, aby nám dali tuto pomoc, nebo že potřebujeme vládu na to, aby nám poskytla tu a tu pomoc. E, pokud každý malý a střední podnik v Evropském společenství, v Evropské unii, by zaměstnal jednoho člověka navíc, nebylo by žádné nezaměstnanosti. Já chci navrhnout, abychom se podívali na naše prostředí, kde působíme, kde fungujeme, podívejme se na lidi, které známe a pokusme se natáhnout ruku a, a říct, dej, ehm, dej se do toho, dej se do práce a získej pracovní návyky. Děkuji. Slovo má poslanec Evropského parlamentu, pan Konstantinos Pupakis. Řekl, člen výbora pro, výboru pro zaměstnanost a sociální věci a je ze skupiny EPP. Děkuji. Politiky úspor, přísných úspor v zemích, které mají závažné rozpočtové problémy, jak bylo patrné, nevedly k významným výsledkům. A to bylo uznáno i Mezinárodním měnovým eh, fondem. Kromě jiného, tento druh politik přinesl eh, a způsobil to, že Evropa eh, funguje ve více rychlostech. Stávající situace v Řecku je velice znepokojivá. Třetina Řeků žije na Prahu chudoby. Narůstá počet bezdomovců, 50 mladých lidí je vyloučeno z pracovního trhu a polovina rodin nemůže ani eh, vyhřívat, vytápět eh, své vlastní obydlí. Situace by neměla vést ke rozbití mm, společnosti. Je zapotřebí, abychom měli takové politiky, které budou posilovat sociální předivo. To musí vést ke koordinaci evropských politik a evropských strategií. Nepochybně je zapotřebí zajistit ekonomickou udržitelnost a budeme mít štěstí, když se nám podaří tento problém v EU vyřešit díky spolupráci a solidaritě, protože potřebujeme další státy Evropské unie. Musíme hájit naše hodnoty a hodnoty našich občanů. Děkuji. Slovo má José Pirata Silva, předseda eh, výboru pro eh, přizpůsobení se programu eh, z Portugalska. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, rád bych poděkoval za to, že tento bod byl zahrnut do našeho pořadu jednání. A zjednodušeným způsobem bych nyní rád identifikoval ty, podle mého názoru, tři hlavní úroveň dopadu procesu úprav, fiskálních úprav, které Portugalsko zažívá, a podobně jako ostatní evropské země. Stručně. První aspekt, tomu jsme se věnovali eh, na počátku dnešního odpoledne. Neschopnost pracovního trhu ehm, jít cestou generační obnovy. Dnes eh, v Portugalsku je pracovní trh uzavřený mladým lidem. Druhý aspekt, ten se týká vytváření, vytvoření uh, určité skupiny nezaměstnaných v kritickém věku. To znamená lidí, kteří jsou příliš mladí, proto aby šli do důchodu nebo příliš staří, aby se zase vrátili um, No, pracovní trh. A tento problém bude čím dál závažnější. A v třetí řadě e, je to problém, který se týká stálého snižování toho sociálního minima. Ostatně to tvoří součást e, těch memorand a také vyjednaných řešení mezi členskými státy a institucemi, které jim finančně pomáhají. Ještě eh, něco málo k těmto jednotlivým třem problémům, tedy nezaměstnanost mladých, nezaměstnanost starších a snížení sociálního minima. Paní předsedkyně, já vám přečtu eh, jeden dokument Evropské unie týkající se nezaměstnanosti mladých. já je poté umístím do správného časového období. Umožnit novou možnost všem mladým ještě před tím, než vyprší doba 6 měsíců v nezaměstnanosti a to způsobem vzdělání, vyučení nebo jakéhokoliv jiného ehm, adekvátního řešení pro zahrnutí na pracovní trh. To byl první pokyn, Evropské strategie pro zaměstnanost schválené na zasedání Rady v Lucembursku v roce 1997. A vlastně stala se takovým určitým řídícím bodem po dlouhá léta. Pak se to období závazku z 6 měsíců zredukovalo na 4 měsíce a přistoupili k tomu všechny členské státy tehdejší Evropské unie. V danou dobu Evropský parlament si cení tohoto závazku ve prospěch zaměstnanosti mladých. Tehdy to byl tedy ten pokyn z roku 97. A myslím si, že nyní bychom se všichni měli tedy zamyslet nad tím, co se stalo v Evropě proto, aby tato strategie sepsaná před tolika lety nebyla úspěšná. Já to nebudu nadále o tomto spekulovat, nemám k tomu ani čas, ale myslím si, že ty tři základní otázky tu byly, že se eh, snížila eh, ta politická závažnost celého problému, také neexistovaly finanční závazky, ty adekvátní závazky na úrovni EU a na úrovni každého členského státu. A za třetí, to byla skutečnost, že to byly jiné reality, jiné věci, které tedy zabrali pozornost a postavili tyto sociální politiky stranou při zasedáních Rady pro zaměstnanost a sociální věci. Ještě na závěr se zmíním o těch sociálních minimech. Dnes tu již ráno zaznělo, že 19 z 27 států EU v posledních letech zvýšili tam se zvýšilo procento evropských občanů ohrožených chudobou, ale navíc 11 členských států EU snížilo tu prahovou hodnotu pro chudobu, to znamená poprvé v naší minul, poprvé v naší historii celá skupina zemí snížila to finanční ohodnocení, které odpovídá prahu chudoby. A myslím si, že tady už eh, opravdu zní eh, alarm, protože jen velice těžko se budeme navracet k tomu evropskému ideálu, pokud mladým nedodáme naději, eh, pokud to budou podpory v nezaměstnanosti, které povedou k úplné exkluzi a pokud vlastně chudoba bude narůstat do neúprosných rozměrů. Děkuji vám. Děkuji za Evropský parlament. Pan Aleksandr Cerkas, ale ten již hovořil a on je také z politické skupiny SAD. Ano, paní předsedkyně, já jsem se již vyjádřil v předchozím kole, tam jsem zdůraznil, moji obavu z toho, jak jsou dopady na určité členské státy, které jsou podrobené té železné disciplíně institucí, to znamená, jak to poškozuje individuální i kolektivní práva. A nyní jen dvě připomínky. Ta první, jakákoliv rozumná osoba ví, že politika Eh, potřebuje nějaké ohodnocení na základě výsledku a ne na základě záměru. A již tu zažíváme čtyři roky krize a v našich zemích to vede k větší nezaměstnanosti, větší sociální nerovnosti, eh, makroekonomické nerovnováze, k větší chudobě. A ještě k tomu doplním následně více, takže si myslím, že nezbývá, než říci, že ta politika je asi špatná Nezakládá se to na nějaké ideologii, ale na skutcích, protože eh, názory, ty můžou být různé, ale údaje to dokládají, je to realita. Jak nám bylo řečeno, že prostřednictvím rozpočtové disciplíny prostřednictvím opravdu rigorozního řízení veřejných financí, tak ty trhy budou opět důvěřovat, všechno se obnoví a bude dobré, ale nic takového nenastalo. A já vím, že mnozí lidé i z mé vlastní strany eh, opravdu pevně věřili před těmi čtyřmi lety, že to je dobrá cesta. Ale tak to není jenom v mé politické rodině. I v jiných stranách věřili, že k tomu tak dojde, ale nedošlo k tomu. To by měl být závěr, ke kterému máme dojít. Byl tu eh, komisař Oli Ren a on nám tu hovoří o flexibilizaci a zmínila to i Veronika. Ano, eh, někdo tu říká úpravy, budeme upravovat, ale co doplňková opatření? Vytvořil se tu takový koktejl, který naprosto všechno ničí. Stovky tisíce podniků zničili jak vytvářet dostatečné veřejné zdroje, abychom zajistili nejen další rozvoj, ale abychom platili ten dluh. <clears throat> Před eh, nějakým eh, rokem eh, došlo ke změně politického scénáře v ve Španělsku věřili, věřilo se, že se provede opravdu tvrdá pracovní reforma, ale že tedy tu bude naděje, že se sníží nezaměstnanost. Ale nakonec je ta nezaměstnanost téměř dvojnásobná než před rokem. Takové jsou výsledky, takže někde něco špatně funguje. A my nemůžeme mít teď nemůžeme být tak odvážní nebo ne, neuvážnění a říkat, eh, že víme, jak z toho. Jednoduše naše podniky dneska nemají eh, přístup k úvěrům. A navíc, eh, pokud si půjčují, tak za to musí zaplatit třikrát více než třeba mm, německý podnik, když si půjčuje finanční prostředky. Takže taková ortodoxní politika naprosto uzavřela cestu k úvěrům. A kromě toho nám škrtly platy, so, různé sociální výdobytky a to naprosto také zhoršuje jakoukoliv poptávku na trzích. Takže já si myslím, že nyní bychom se měli zastavit a trošičku pozorovat tu čtyřletou tvrdou politiku. Samozřejmě, asi je třeba eh, něco někde opravit. Eh, například mé zemi, my jsme měli 60% zadlužení a nyní máme 100% zadlužení. Některé země na to mohou být lépe, ale my musíme prostě za ten náš dluh platit tolik, co platíme. A navíc to vedlo k seškrtání celé řady dalších prvků, které ještě držely eh, při životě poptávku a nabídku. A nyní tu máme dalších každodenně tři tisíce nezaměstnaných. Tři tisíce každý den. A jak řekl kolega z Národního parlamentu, máme tu regiony, kde máme 60% nezaměstnanost mladých. A na závěr tedy. Dopadky jsou dramatické na zaměstnanost, na zdravotní systém, na penze, lidé, kteří si nemůžou koupit léky, protože na to nemají protože tady se jednoduše smísily práva a zboží. Vede to k naprosté destrukci společnosti, ke ztrátě naděje. Ekonomové nechápou společnost, oni chápou pouze čísla. Ničí se úplně střední vrstva v naší zemi, ničí se důvěra v demokracii, ničí se i důvěra v Evropu. Takže, vážení kolegové, Ehm, nevím, tedy, ať máte jakoukoliv vizi světa, tak je třeba říci, že když tu něco nefunguje 3-4 roky, tak je v tom koktejlu třeba něco změnit. Situace je opravdu závažná v některých zemích. A navíc pak eh, je tu, jsou tu lidé, kteří nejsou vůbec zodpovědní za tu krizi, zatímco Wall Street, banky v Londýně, centrální banka, ty samozřejmě za ty tři roky jistě vylepšili ty údaje. Jsou rozhodně lepší než před třemi lety, ale platí za to miliony a miliony normálních občanů. Děkuji za vaše poznámky. Ponechala jsem poslednímu řečníkovi trochu více času, protože nám trochu vybil. Pokud si ještě někdo z vás přeje Mm, přispět do diskuze, můžete tak učinit, protože pokud tak neučiníte, předám slovo paní Inés Tuberk, což bude poslední řečnice v tomto panelu. Vy jste evropská poslankyně, náležíte tedy do poslanecké skupiny GUE a jste z Portugalska. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych se tedy vyjádřit k těm elementům, které se týkají zaměstnanosti a jsou součástí sdělení komise, tedy výroční zprávy růstu pro rok 2013. A vidíme, že můžeme konstatovat, že některé z doporučení, které tam jsou, jsou přesně ta, která nevyřešily problém, spíše prohloubily sociální problémy, problémy na pracovním trhu, a to zejména v zemích, které jsou nejvíce ekonomicky oslabené, jako jsou země, které podepsaly memorandum. Příklad flexibilnější pracovní trh, flexibilní práce v rámci podniku. Toto vedlo k nejisté práci. A nejistá práce i hned vede k tomu, že nám naroste míra nezaměstnanosti, dále odstranění odškodnění či snížení odškodnění v rámci propuštění. To bylo jedno z doporučení, jak vytvářet pracovní místa, protože to jsou prostě ta opatření, která zjednoduší propuštění pracovníků. Dále fixace platů, ehm, navázání eh, tohoto na produktivitu. Není nic jiného, než že snížíme platy. Což je tady eh, vlastně koncepce, která se snaží vnutit pracovníkům odpovědnost za snížení produktivity, ale oni ji nenesou, jak všichni víme. A ještě větší snižování platů eh, potom vede k recesi ekonomické, jaký známe. Na druhou stranu eh, doporučení, eh, které summit přijal v černu pro mou zemi, eh, obsahovalo zredukování nákladů na práci. Zredukování nákladů na práci se dělá pomocí tří, čtyř mechanismů. Buď se sníží sociální práva, nebo se sníží platy, nebo se přistoupí k propuštění. Eh, velmi zde hovoříme o sociálních dopadech politik eh, rozpočtové konsolidace a úsporných politik. Ale máme zde další tvář těchto eh, doporučení, těchto opatření, a to je vytváření stále větší sociální nerovnosti. A to je přesně to, k čemu dochází v Portugalsku. V Portugalsku konstatujeme, že se platy snížily a to na úroveň z roku 1984. To tedy znamená, že opravdu se situace radikálně změnila a chci říct, že jsou tady údaje, o kterých se nehovoří. A jsou to například údaje o tom, že se navýšily zisky. Osobní bohatství v mé zemi v roce 2013 se to navýšilo 13%. Zisky ve strategických oblastech, telekomunikace, elektrika, tady opět dochází k nárůstu, růstu zisku, velkému nárůstu. A to jsou údaje, které vlastně jsou velice odlišné od toho, že dochází ke snižování kupní síly a příjmu pracovníků. Což nás vede k tomu, abychom z toho vytvořili následující závěr. Máme tady přerozdělování příjmu a to z oblasti práce pracujících směrem k těm zaměstnavatelům. Tam ty příjmy plynou. A jedna věc mě velmi nepokojuje, znepokojuje v našich diskuzích A to je to, že když hovoříme o růstu, tak tady neodlišujeme mezi těmi opatřeními, která ničí práci a pracovní místa, a to každodenně. Denně v Portugalsku zaniká 600 pracovních míst. To znamená, nemá smysl tady hovořit o růstu, když nejsme schopni zastavit eh, ničení pracovních míst. Nebo jak se tedy navrátit ke klimatu, které bude eh, jaksi příhodné pro vytváření růstu? Jedna z otázek, které, je zde, které jsou zde zásadní, je to, že pokud hovoříme o růstu, tak je nevyhnutelné, abychom zmínili, že bez veřejných investicí prostě růst nebude, protože soukromé subjekty prostě investovat nebudou. A e, dobře víme, že tady jsou určité podmínky pro veřejné investice, zejména v rámci těch ustanovení e, fiskální paktu. A tady e, vzniká velký problém. I tento parlament tento pak přijal, členské státy to ratifikovali. A když hovoříme o veřejných investicích, tak je to opravdu spojeno eh, s velkým množstvím podmínek. A eh, zde více než slova bychom potřebovali to bychom potřebovali zvrátit ten směr, kterým se ubírají současné politiky. Hmm. Bude těch čísel, které všechny známe, tady jsme hovořili o e, číslech velice dlouho, ale zatím se skrývají konkrétní osoby, konkrétní životy, které se ničí že my bychom měli eh, navýšit platy, dynamizovat, oživit ekonomiku. Proč ne tím, že strategické ekonomické sektory eh, zapojíme do služby pro veřejné blaho, namísto toho, aby tyto sektory neustále gener, gener, gener, vytvářely zisky pro soukromé eh, subjekty. Já si myslím, že to by mělo velký užitek z hlediska možné rekapitalizace vlastního státu a pomohlo by to také zaplatit dluhy. A další věc. Ještě nikdo nevysvětlil jednu věc. Proč v těch zemích, kde se vlastně pracujícím odnělo vše ve jménu placení, splácení veřejného dluhu. Proč v těchto zemích ten dluh narůstá? Proč se tedy nesnižuje? A je to samozřejmě kvůli recesi a stagnaci. Čím větší recese, čím horší, e, hůře se platí veřejné dluhy, tím obtížnější je snaha o to je snižovat. Závěrem bych řekla, že portugalský lid a pracující ve zemích, eh, které jsou pod programem konzolidace, si skutečně zaslouží naše uznání, protože oni každodenně bojují se zhoršenou situací a bojují za svá zpráva. Děkuji. Výborně, děkuji vám. Eh, dostali jsme se do etapy, které říkáme v Evropském parlamentu catch the eye pro řečníky, kteří se nezapsali do diskuze, ale přáli by si ještě zareagovat a to zvednutím ruky. Pokud chcete reagovat, pokud nikoli, předám slovo zpět našim expertům z řad parlamentu, parlamentních poslanců. A tentokrát budou hovořit v obráceném pořadí. Nejdříve tedy předám slovo Veronice Lope Fontaně, poté Ar, panu Arvilsovi a Šradencovi a pak panu Kávroj. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že bychom neměli být tak pesimističtí jako náš kolega Alejandro Serkas. Myslím si, že věci jsou trošku, na tom trošku lépe. První věc, kterou je třeba učinit, anebo ty výsledky těch opatření, ke kterým došlo, jsou pozitivní. Já to nebudu opakovat. Fiskální konsolidace je nezbytná, ale je třeba být flexibilní a myslím si, že na tom se všichni nyní zhodneme. Ale je třeba dodat důvěru a to je velice důležité. Malé střední podniky, mladí, pokud budou důvěřovat, tak ono to již samé může změnit tu stávající dynamiku. A také bych chtěla reagovat na to, co řekla baronka, která hovořila o tom, jak tu můžeme mluvit o disciplíně, eh, nebo jak zajistit disciplínu u mladých. Pokud mají práci, pokud mají vzdělání, budou disciplinovaní. A chci uvést příklad, který mě napadl, když jste hovořila. V mém městě máme združení obyvatel, které již několik let pracuje s postiženými mladými, s mladými, kteří mají problémy s integrací. A je to takový určitý model, mají různé semináře, různé workshopy a dodávají jim i určitý plat. A jeden člen toho združení mi říkal o jednom mladém jeho rodiče mi řekli, že tady ti postižení nevstávali nikdy dřív než v jednu hodinu, protože neměli co dělat. A od té doby, co jsou v tom workshopu, tak tam každé ráno stojí u dveří, aby začali pracovat. Právě proto, že mají tu důvěru v budoucnost a mají naději. A právě e, toto je to hlavní. Ono je to těžké, ale je třeba mezi všemi podpořit prostřednictví dostupných evropských fondů, protože pro toto oni mohou sloužit. Některé členské státy, jako ten můj, mají takové problémy, že sami je nevyřeší. Takže proč ne využít i ty fondy, které, prostřednictvím kterých je možné pracovat s těmito mladými? Euh, euh, Děkuji a nyní předám slovo panu Arvlesovi a Šradencovi ale ještě bych se chtěla na něco zeptat. Podle mého zmiňoval dva důležité body. Za prvé, e, tu výzvu, kterou představuje mm, e, stabilizace situace v jeho zemi, to opětovné nastavení, to využití prostředků ze strukturálních fondů, které k tomu přispělo. Jaké je tedy vaše stanovisko k finanční perspektivě? Stanovisko, které my máme v Evropském parlamentu, je mít 20 vyhlášených na eh, Evropský sociální fond, fond soudržnosti. Za druhé, vy jste se zmiňoval také o migraci. Mě vždycky velice eh, silně zapůsobilo, když jsem slyšela, že mladí lidé, a Lenin říkal, že ti, kdo opouštějí svou zemi, jsou ti, kdo hlasují svými, svýma nohama. A 10% obyvatel eh, Litvy opustilo svou zemi a pro vás bylo obtížné je mm, přilákat k návratu. Jaký recept jste použili? Eh, jak jste dosáhli toho, že to vaše úsilí za to stálo? Protože na Lotyšsko Eh, a paní baronka to také připomněla, eh, že jste měli obrovské potíže, úspory a eh, přísná opatření a došlo k dobrému výsledku mezi těmi lidmi, kteří opustili zemi, bylo nepochybně mnoho mladých. Za třetí mám ještě další dotaz za jakých podmínek si myslíte, že národní parlamenty nebo národní lotyšský parlament eh, jak jste uskutečňovali ono memorandum, které bylo podepsáno? Byli jste dostatečně konzultováni? jako lotyšský parlament, poté, kdy na vás byla aplikována pravidla Mezinárodního měnového fondu. Děkuji, to byla celá řada otázek. Co se týče toho scénáře, který si Lotyšsko zvolilo, pokud bychom se vrátili zpět do toho bodu a mohli si vybrat i případné hodnocení, tak bych řekl, že vláda zvolila dobrý směr, co se týče hodnocení. Možná jednu věc bychom udělali jinak. Aby naši občané měli takové potíže s půjčkami protože eh, z toho důvodu vlastně těchto obtíží lidé opouštěli naši zemi, aby mohli splácet své úvěry. To snížení těch 10% to je opravdu vysoká cena, kterou jsme museli zaplatit. A mnozí eh, z těchto lidí se nacházejí ve věkové skupině do 35 let. To znamená lidé, kteří hledali příležitosti v cizině, nenašli je doma a opustili zemi. To znamená plán pro růst Lotyšska obecně je poměrně pozitivní. V některých zemích Evropské unie dochází k poklesu, co se týče zaměstnanosti u nás. Letos dochází k nárůstu a e, vyzval bych i další země, aby byly pozitivní, co se týče těch opatření ve prospěch konsolidace. Samozřejmě ono si to vyžaduje určité utrpení, ale my víme, že nyní došlo k opětovnému růstu v Lotyšsku a společnosti e, konečně mohou platit e, řádné platy svým pracujícím aby se vyhli tomu, že další lidé budou opouštět eh, zemi. Zejména tyto úspěchy zažívá naše průmyslové odvětví. V období krize jsme provedli restrukturalizaci naší ekonomiky, měli jsme eh, dostupné úvěry a ještě předtím, před krizi, export eh, činil nějakých 20%, nyní je to kolem 80% podílu na našem hospodářství. A Lotyšsko se tak stalo velice konkurenceschopnou zemí. Další důležitou připomínku k těm fon, k těm prostředkům a jejich distribuci v budoucnu. Samozřejmě, že veškeré fondy jsou pro lotisko důležité. Fond eh, soudržnosti, zemědělský fond, eh, ty jsou všechny důležité. Chtěl bych ale upozornit komisi na jednu věc. Nesnižujte financování fondu určeného pro vědu, protože Jediná možnost, jak dále rozvíjet naše ekonomiky, vidím v tom, že se budou vytvářet pracovního, pracovních míst s navýšenou přidanou hodnotou. To je náš plán a, a naše směřování. To znamená pracovní místa s opravdovou přidanou hodnotou. Děkuji vám mnohokrát a přejeme vám hodně úspěchů eh, s těmito vysokými ambicemi pro vaši zemi. Jako poslední expert promluví pan Jose Manuel Canavaro z Výboru pro sociální bezpečnost a práci portugalského parlamentu. Děkuji. Začal bych tím, že bych rád eh, projevil eh, svůj souhlas s tím, co řekla paní baronka. Je jasné, že přísnost a odpovědnost mladých lidí a propojení studia s profesionální zkušeností je důležitá. A nejenom taky v té formě, jak to tady nadnesla paní baronka, ale tady je důležité, aby mladí lidé skutečně mohli propojit svá studia s profesní zkušeností eh, v oblasti například eh, pomocí toho, že tady budou eh, Eh, finanční podpora pro studenty. A já si skutečně myslím, že je na obzvláště důležité, aby lidé mohli spojit školní či akademickou zkušenost s profesními zkušenostmi, protože tak budou lidé připraveni pro trh práce. Je zajímavé, že v rámci těch dnešních příspěvků asi 80% z nich bylo od poslanců ze zemí, které leží na jihu Evropy, stejně tak jako já my cítíme veškeré ty potíže a problémy, které provází ten proces konsolidace a proces úspor. Eh, Přesto vše, že všechno, když pan eh, Věra da Silva není ze stejné strany jako já, chtěl bych souhlasit s tím, jsou úrovní toho sociálního dopadu procesu e, sociální konsolidace, tak jak o tom hovořil. Tady je to, že se, máme tady zkušenost stíženého přístupu mladých lidí na trh práce. Jsou to lidé, kteří jsou v kritickém věku, je to věk, e, Eh, kdy nemohou odejít do důchodu, ale přesto mají potíž s tím se navrátit do, na trh práce. Ale nemohou souhlasit s tím, protože tady máme skutečně celou řadu akcí, které se zaměřují na problémy. Nemohou souhlasit s tím, eh, s těmi opatřeními, která tady byla navržená, protože eh, portugalská vláda se skutečně snažila věci řešit. Co se týče toho, co řekla paní poslankyně Ineš Zuberová, samozřejmě se neschodneme ve všech aspektech, to je evidentní, ale já si myslím, že prostě reforma trhu práce byla nutná a byla v podstatě plánována již dříve Samozřejmě portugalská vláda připouští, že snížení zaměstnanosti bylo trochu větší, než jaké byly odhady, ale přesto si myslím, že tato cesta je správná, že bychom se jí měli vydat. A e, ta cesta těch veřejných investic s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že Portugalsko by se mělo snažit přitáhnout investice ze zahraničí a mělo by dobře využívat evropské prostředky. To si myslím, že by bylo nejvhodnější v současné situaci hlavně ty zahraniční investice. Samozřejmě krize je také globální krize, takže to nám situaci poněkud stěžuje, ale proto Glasgow by se mělo snažit najít další trhy, jiné než ty tradiční a opravdu přitáhnout z těchto trhů investice. To, co řekl pan Serkas, nemohu být tak pesimistický jako on, ale samozřejmě máme tady jakousi iberskou platformu, a zde je třeba, abychom měli určité mechanismy fiskalizace konzolidace, které by se měly přizpůsobit. Já si myslím, že tady je určitě příbězenský vztah mezi námi na Eberském poloostrově. Máme si zde podobnosti v rámci procesu a postupu. A myslím si, že tady panuje jistá iberská solidarita. Co to řekl pan Poupakis, který hovořil také. Chápeme, že Řecko se potýká s ještě většími potížemi než Portugalsko. Je jasné, že on, eh, že by chtěl projevit naše solidaritu. A myslím si, že právě v evropském rámci můžeme nacházet řešení a spolupráce, a bylo to zde správně řečeno, je zásadní pro to, abychom řešení nalezli. Eh, Portugalsko eh, ještě není case tady, <laughs> ten proces není dokončený, stále probíhá, ale celá řada aspektů, které zmínili mi kolegové poloveci, se týká toho, že Portugalsko se skutečně snažilo aplikovat Samozřejmě, že vím, že každý eh, lid má své vlastní charakteristiky, takže není vždy možné jak si opakovat v jedné zemi něco, co dalo dobré výsledky v jiné zemi. Ale přesto říkám, že my jsme si zvolili naši vlastní cestu, to teď je úspor, redukujeme veřejné eh, zadlužení, ale samozřejmě chápu, že řešení vždy se musí přizpůsobit specifikům jednotlivé země. A Evropská spolupráce je zásadní pro to, abychom naše problémy vyřešili. Merci beaucoup. Merci à... Děkuji mnohokrát všem, kdo přispěli eh, k těmto dvěma eh, kulatým eh, stolům, k naší diskuzi. Ještě bych měla pár poznámek. Za prvé, sdílím úvahu kolegy Kanavarose, v prvním kulatém stolu se měli velikou, mohutnou rovnováhu geografickou v přísevcích té druhé části. Při druhém kulatém stolu se e, příspěvky týkaly konkrétně těch zemí, e, které požív, e, prožívaly určité potíže, měly s tím zkušenosti a tak jedny země hovořily více a druhé spíše naslouchaly. Takový byl charakter tedy této druhé části. E, Mám možná pět poznámek. Za prvé, experti hovoří o multiplikačním efektu. Způsob, kterým program, jsou ty programy přizpůsobeně vypracovány, tedy sociální partneři se části sou, eh, účastní, stejně tak jako národní parlamenty, které jsou v samém centru, tedy přípravy těchto eh, dokumentů. To je hlavní prvek eh, připravované eh, reformy a je, je tohoto prvku zapotřebí, aby dobře probíhala reforma. Často země, ve kterých se krize projevila Mm, řekněme, tvrdým způsobem, jsou někdy ty země, kde tento postup účasti, kolektivního propracování textu jsou komplikovanější než v těch státech, které eh, prožívají méně kritickou situaci. Za druhé, na začátku krize, jak si pamatuju, to bylo nějaký rok 2007-2008, z evropské strany se říkalo nejdříve, že to je americká krize a v Evropě, že potíže mít nebudeme. A to i proto, že máme automatické stabilizátory, které nám umožní, abychom eh, jaksi vynulovali ten dopad eh, tohoto šoku. Ale zdálo se, že tento systém sociální ochrany takto eh, nezafungoval. Eh, a to na mě opravdu hluboce zapůsobilo. čtyři, pět, šest let posléze jsme zapomněli na to, co se tehdy říkalo, když krize začala. Když se podíváme na ty programy přizpůsobení, což jsou v podstatě programy, které se zabývají především eh, těmi automatickými stabilizátory. A my si klademe otázku, jak vymyslet na evropské úrovni nové eh, automatické stabilizátory tak to je něco, na co jsme zapomněli v našich myšlenkách. Mysleli jsme totiž tak eh, v krátkodobém horizontu, že jsme podcenili ty střednědobé efekty. A myslím, že teď nově objevujeme určité prvky díky diskuzi o multiplikátorech. Moje třetí poznámka je zaměřena na to, abych řekla kolegům z národních parlamentů, že Evropský parlament vícekrát žádal, aby jednala trojka a trojka se změnila v kvartet, aby se jí mohli účastnit eh, i, um, i účastníci nebo členové OJTE. Zástupci komise se zúčastnili několikrát těchto zasedání. A to, tato situace umožňuje využití eh, expertních znalostí. Jak víte, eh, ty návrhy, které vznikly v rámci Evropské komise, zaměřují se na různé oblasti, nejsou příliš populární, ale víme, že je třeba pochopit situaci na úrovni národních eh, parlamentů. Možná by bylo zapotřebí mít trochu globálnější přístup u těch eh, programů na přizpůsobení se eh, situaci. Má čtvrtá poznámka. To, co se nyní odehrává na radě a to, co se dnes odehrávalo zde, tato diskuze, Eh, také souvisí s tím, co se eh, děje tedy na eh, Radě ECOFIN a pro sociální záležitosti. V červnu na Radě se mluvilo o klauzuli flexibilitě a jejímu přizpůsobení, neboli že je třeba vzít v úvahu přísné úspory. Některé členské státy nebyly tak mm, takový premianti, jak se očekávalo, a že by tedy bylo zapotřebí dostat určité eh, flexibility, ať už je to fiskal, ve fiskal kompaktu dvou balíčku či šesti balíčku. Tento celý svět eh, různých programů ještě nebyl úplně eh, proskouman a Jde o to, jak se možná nejlépe využít eh, eh, to všechno, co máme k dispozici. Máme zkušenosti z Belgie, z, z Francie, z Německa. Pokud tedy má docházet k úsporám, znamená to, že a mm, ty, ty úspory už začaly, eh, jak vidíme podle poslední analýzy. Zda tedy můžeme trochu povolit kohoutek. abychom, abychom byli trochu flexibilnější. A tato diskuze je ale mm, nutné, aby proběhla na úrovni Evropské rady. Dialog by neměl vzniknout jen z jednotlivé diskuze členského státu s Evropskou komisí. Je, to je věc, kterou je třeba uznat na evropské úrovni, na globální úrovni, že jako Evropská unie máme problém. Máme problém eh, s, se situací, kdy dochází k úsporám, které již se provádějí, a proto je třeba najít cestu ven. Další úvaha spočívá v tom, eh, že když vyjdeme ze závěru diskuse, které předsedal kolega Lamasur dnes dopoledne, přidaná hodnota evropských výdajů v situaci, kterou nyní prožíváme, je zapotřebí investovat také do sociální oblasti, to víme. A je zapotřebí co možná nejšířeji podporovat eh, růst investice. Eh, a aby úspory nešly na úkor zaměstnanosti, v některých členských státech a možná v některých národních parlamentech eh, tyto požadavky nezní tak jasně. Eh, my ve výboru pro sociální záležitosti bychom si přáli, aby v rámci politiky soudržnosti a víceletého rámce byla, byl zdůrazněny výdaje právě do této oblasti, aby, aby místní zpráva eh, toto věděla. Eh, on, ony investice do infrastruktury, do betonu jsou jasně viditelné, je vidět, na co jsou použity peníze z Evropské unie. Já teď vím eh, například eh, situaci Portugalska, kde máte možná až příliš mnoho dálnic, snad i digitálních dálnic, ale ty investice lidského, by měly do lidského kapitálu a to je snad ještě důležitější než ty investice, které probíhají nyní. A to si myslím, že je smysl té naší diskuze dnešní a já bych vás chtěla požádat o to, abyste podporovali těchto 25%, které by byly které by byly vyhrazeny pro Evropský sociální fond do této oblasti, o které jsem hovořila. To jsou přesně myšlenky, které mohu jen podpořit. Všem vám děkuji za to, že jste setrvali a přispěli do diskuze až do konce. Sejdeme se za trochu více než půl hodiny. Chci vás pozvat do salonku e, dole na večeři, kterou, na kterou vás zve, na kterou e, vás zve předseda parlamentu Martin Schulz. Tato večeře je na pozvánky. A čestným řečníkem bude Peter Brat, člen e, eh, řídícího orgánu Centrální banky, který bude hovořit o strategiích růstu a vytváření pracovních míst z pohledu ECB. A pro ECB je toto důležité téma. Poslední věc ještě, kterou bych vám chtěla sdělit, že ty eh, badge, které jste dostali, budou platit i na zítřejší ráno, na zítřejší den, tak prosím, vaše návštěvnické badge nezahazujte dnes večer. Ještě jednou všem děkuji, děkuji také tlumočníkům a sejdeme se zanedlouho na večeři.